Bene, possiamo dare inizio alla commissione. Dobrý den. Chtěl bych uvítat dánskou ministrini pro výživu zemědělství a rybolov, paní Mete Gierskov, která předsedá Radě pro zemědělství. Mete, jsme velmi rádi, že jste mezi nás přišla. Jsme rádi, že nám také něco řeknete k programu dánského předsednictví, které se odehrává v období, které je pro zemědělství velmi důležité. Společná zemědělská politika je skutečně jedním tedy z důležitých bodů na programu dánského předsednictví. Čekáme tedy na těsnou spolupráci a intenzivně vedený dialog. Kromě toho se máme zabývat ještě celou řadou dalších věcí, například tedy další slaďování, což je v podstatě tedy téma, které už bylo zpracováno v době polského předsednictví. Pak je tady také otázka kvality. Paní ministrině, děkujeme tedy, že jste dnes mezi námi a dávám vám teď slovo. Moc krát děkuji. Já jakožto předsedkyně jsem tady již eh, druhý den. Včera jsem totiž byla v radě, dnes jsem v Evropském parlamentu a je tedy patrné, že Evropská rada a parlament spolu také spolupracují. Chtěl bych, chtěla bych také pogratulovat vám ke znovu zvolení eh, jakožto předsedy tohoto výboru. Vím tedy, že nejste žádným nováčkem a že se v této oblasti velmi vyznáte. A chtěla bych také říct, že velmi respektuji všechny členy tohoto výboru, kteří mají opravdu velmi rozsáhlé znalosti o zemědělství a o věcech, o kterých budeme rozhodovat. Budeme spolupracovat. Já jsem ministrně zemědělství a mám na starosti to, aby se reforma společného zemědělské politiky posunula dopředu. Ovšem já sama na to nestačím. Budu na to muset pracovat s 26 kolegy v radě a jsem také velmi ráda, že také budu muset vést dialog s vámi, s Evropským parlamentem. Píšeme historii. Měli bychom psát eh, historii, alespoň tedy, protože musíme společně rozhodnout o tom, jak reformovat CZP. Je to tedy poprvé, co nás čeká obrovská reforma zemědělské politiky a budeme společně pracovat na tom, abychom hledali společná řešení a průsečíky našich zájmů. Bude to právě dánské předsednictví, které položí základy tomu pomyslnému domu, kterému můžeme říkat společná zemědělská politika EU. Tyto základy můžeme položit společně, jakožto sousedé, tedy Evropský parlament a Rada. A já se opravdu velmi těším na takto úzkou spolupráci. Dovolte mi nejprve několik poznámek k dánskému předsednictví a k našim cílům. Chceme mít bezpečnější, dynamičtější Evropu, chceme mít, připravit Evropu na budoucnost, chceme mít Evropu, která bude ekonomicky, sociálně a z životního prostředí, z hlediska životního prostředí eh, lepší. Cílem je udržitelný růst, růst, který nebude znamenat eh, větší spotřebu energie a zdrojů. Vím, že to je výzva, ale vím také, že je to možné a že eh, to je potřeba. Podporovat eh, environmentální program je určitě něco, co je velkou výzvou, ale je to také důležité pro budoucí prosperitu, rozvoj a zaměstnanost v Evropě. Je ale také jasné, že se musíme zaměřovat na řešení, která budou nákladově efektivní a musíme také zohledňovat konkurenceschopnost podniků. Evropský sektor zemědělství musí nebo by měl hrát klíčovou roli při eh, zajištění eh, environmentálního růstu v Evropě, stejně jako SZP eh, hraje důležitou roli při vytváření Evropské unie. Zemědělská politika tedy musí i nadále zůstat v srdci Evropské unie a musíme zajistit, aby politika byla také eh, připravena na budoucnost. Od eh, října loňského roku, kdy se začalo diskutovat o návrhu komise o reformě SZP, eh, se tyto věci diskutují také na půdě parlamentu a rady. Rozhodli jsme se nově definovat společnou zemědělskou politiku, abychom změnili, eh, si uvědomili také změny v oblasti potřeby, priorit, očekávání zemědělců, občanů, ale také daňových poplatníků. Včera v radě jsme diskutovali o společné organizaci trhu. V následujících měsících budeme určitě dále diskutovat na úrovni ministru o těchto věcech, včetně jednotlivých návrhů, které jsou, jsou dohromady tvoří balíček reform. Tyto politické diskuze eh, budou doprovázeny důležitou technickou prací. Pane předsedo, asi ještě příliš brzy, abych představila detailní klíčové oblasti této reformy, ale pokud jde o hlavní otázky, Rada i parlament stále ještě musí udělat spoustu práce. Jsme si také vědomi toho, že naše stanoviska v jistých oblastech jsou podmíněna závěrečným nastavením budoucího rozpočtu EU. Stále ale doufám, že Rada bude schopna již v červnu dokončit první kolo práce a představí zprávu o pokroku. Chtěla bych se s vámi podělit o čtyři se, o čtyři obecné body v této oblasti. Za prvé je důležité, abychom měli zjednodušenou SZP. Nepotřebujeme složitější pravidla, nepotřebujeme více byrokracie. Za druhé, Chtěla bych zdůraznit, že je důležité mít zelenou eh, společnou zemědělskou politiku, tedy environmentální eh, zemědělství. Nepochybuji o tom, že tomu budeme diskutovat, ale myslím si také, že je potřeba, abychom si uvědomili, že environmentální aspekty jsou součástí budoucnosti. Tam budou eh, příležitosti pro růst pracovních míst, ale také pro vývoz. Za třetí musíme pozitivním způsobem přispět k udržitelným výrobním metodám, které budou chránit životní prostředí a bojovat proti klimatickým změnám. Potřebujeme tedy inovace, díky kterým eh, budeme mít nové zisky a také úspěchy na vývozních trzích. Musíme být tedy součástí řešení, nikoli součástí problému. Za čtvrté, ráda bych také ještě zmínila, že zde existuje jistá vazba, teď nevím přesně, co se děje, uhodíte mě také do hlavy, trochu jsem se chviličku bála. Já jsem tady v parlamentu poprvé, možná jsem tady udělala něco, co se tady nesmí. Zdá se ale, že tomu tak není. Já upřímně řečeno nejsem zvyklá tady na to kladívko, ale vy mě asi upozorňujete na čas. Já si tedy budu dávat opravdu pozor. Chtěl jsem každopádně říci, že potřebujeme mít koherentní politiku. Na jaře bude eh, se konat eh, konference Spojených národů Rio plus 20 a zde se tyto otázky budou také řešit. Budou to ale také otázky týkající se jiných oblastí evropské politiky, jako je například obchod a rozvoj. Musíme být tedy eh, konsistentní. Tento balíček reform obsahuje ale také dva drobné návrhy. Jednak se to týče o, týká toho přechodného období pro přímé platby a také balíček v oblasti vína nebo přijímání vína. Je potřeba také postupovat svižně a doufáme, že legislativa přijme tyto eh, návrhy spíše dříve než později. Doufáme, že se nám podaří během následujících šesti měsíců dosáhnout schody během prvního čtení a nepochybuji, že tento výbor má stejný zájem. Nyní ještě k otázce sladění tedy sladění zemědělských eh, legislativních záměrů a Lisabonské smlouvy. Všechny instituce se snažili zajistit eh, vyvážené chápání těch horizontálních otázek. Nyní se naposledy můžeme pokusit eh, o horizontální přístup. To by nám umožnilo zcela se soustředit na eh, otázky týkající se reformy zemědělství. Pokud jde o ty nejvzdálenější, nejodlehlejší regiony, malé Egejské ostrovy a o organickou nebo biovýrobu, zde počítáme s prvním trialogem již příští měsíc. Horizontální přístup by byl v snaze sladit se s Lisabonskou smlouvou obrovskou výhodou. V jiných oblastech již diskutujeme také na úrovni jednotlivých eh, institucí. Týká se to například kvality potravin. Tento balíček je opravdu velmi důležitý pro evropské občany, kteří chtějí diverzitu a kvalitu Evrop, eh, eh, zemědělské výroby v EU. A předsednictví se bude snažit posílit tuto hospodářskou výhodu, kterou mají zemědělci v Evropské unii první polovině roku 2012 také komise eh, snad předloží zprávu o uplatňování nařízení z roku 2007 o eh, biovýrobě nebo organické výrobě. Toto bude příležitost pro parlament a radu diskutovat o organické výrobě. Myslím si, že bychom měli mít příležitost se k těmto eh, návrhům vyjádřit a tím tvarovat budoucnost biovýroby. Bude to totiž příležitost posky umožnit našim zemědělcům vyrábět eh, produkty s vysokou kvalitou a vysokou hodnotou. Dále se to týká zdraví a pohody zvířat. I zde obě instituce na toto téma dávají velký důraz. Předsednictví se bude snažit během 15. Eh, se dosáhnout v této oblasti eh, pokročit. 15. prosince paní komisařka, pan komisař Dalí Eh, již eh, předložil zprávu ministrům o přepravě zvířat. Také jeden milion občanů podepsalo internetovou petici o přepravě zvířat a my to musíme zohlednit během naší rozpravy. Také se těšíme na Eh, sdělení komise o strategii Evropské unie pro ochranu eh, blahobytu zvířat. Já vím, že v Evropské parlamentu jste o krok napřed, vy diskutujete o tom, že přijmete vlastní iniciativu To se týká mimo jiné právě také eh, hodnocení eh, akčního plánu eh, pro dobré podmínky, životní podmínky zvířat na rok 2006 a 2010. 29. února až 1. března také budeme organizovat společně s komisí konferenci o zdraví a dobrých životních podmínkách zvířat. A jsme také přesvědčeni o tom, že toto je iniciativa, která je zejména dopředuhnána uživateli. Budeme také koordinovaně reagovat na akční plán komise proti eh, čím dál tím vyšším hrozbám v oblasti antimikrobiální rezistence. 25 tisíc osob eh, v Evropské unii zemře kvůli tomu, že eh, nemají antimikrobiální rezistenci. Prostě je nemůžeme vyléčit. Budeme se na tuto problematiku dívat z holistického eh, hlediska. Budeme se tedy zabývat jak aspektem, eh, který se týká zvířat, tak eh, který se týká lidí. To je podle mě důležité. Pane předsedo, dovolte mi, abych na závěr ještě vás ujistila, že dánské předsednictví udělá v následujících měsících opravdu vše proto, aby mezi institucemi byl zdravý dialog. Já jsem na dialog připravená. Všichni se kterými pracuji u mě na ministerstvu, opravdu budou pracovat tvrdě. Řekla jsem jim, polepte se s nimi ještě na Vánoce, protože potom je dlouho neuvidíte. My jsme tady, my jsme tady připraveni vést s vámi dialog a vzhledem k tomu, že eh, Moto dánského předsednictví je Evropa a pracuje. Eh, dovolte mi, abych ještě dodala, že doufám, že budeme pracovat všichni dohromady. Děkuji. Grazie, cara Mette, grazie, signor ministro, credo. Ano, děkuji mnohokrát, Mete. Děkuji, vážená paní ministrině. Myslím si, že toto vystoupení nám umožní zahájit zajímavou diskusi. Kyperský ministr zemědělství je zde také dnes mezi námi a myslím si, že je velmi důležité, aby následující předsednictví bylo rovněž zapojeno do diskuse. Takže děkuji panu ministrovi za to, že se mezi nás dostavil. Und herzlich willkommen hier. Moc krát děkuji, paní předsedo. Eh, srdečně vás vítám, paní ministrině. My jsme již měli příležitost eh, diskutovat eh, během oběda, během jednání koordinátorů. Nyní bych vás srdečně vítal zde na zasedání tohoto výboru. Je to tedy i pro nás čest, že můžeme spolupracovat s dánským předsednictvím vy jste mluvila o některých věcech, ke kterým bych se chtěl vyjádřit. Budu všem stručný, protože bych chtěl také dát příležitost ostatním. Já se dívám na to, jak si jednotlivé země vedou v oblasti screeningu a je patrné, že je to zde financováno zejména pomocí druhého pilíře. Podívám-li se na těch 27 států, tak Dánsko je v druhém pilíři opravdu úplně na posledním místě ze všech 27 zemí. Dánsko je jediný ze, jediná ze zemí, která má méně než 40 euro na hektar ve druhé e, pilíři. Eh, Rakousko je to například 167 eh, euro, eh, Slovinsko přes 200 euro. Je tedy patrné, že nejsou zásadní rozdíly pouze v prvním pilíři, ale také v druhém pilíři. Konkrétně podíváme se do Bavorska, tedy odkud já pocházím. I tam máme více než 200 euro v druhém pilíři. Paní ministrině, vaším úkolem tedy také je odstraňovat tam deficity, kde zatím příliš mnoho toho udělat nebylo, ne, se nepodařilo a je patrné, že zrovna vaše země je v, tomto obla, v této oblasti úplně na posledním místě, protože eh, Dánsko v této oblasti dělá naprosto nejméně. Já ve své zprávě, tedy ve zprávě Evropského parlamentu, od začátku až do konce říkám, že je potřeba odstraňovat byrokracii. Na tom jsme se shodli napříč politickými skupinami. Pro zemědělce, ale také pro spotřebitele je klíčové, abychom nevytvářeli nová a nová byrokratické překážky. Já jsem eh, si jistý tím, že budete s námi bojovat bok po boku, aby se nám podařilo vytvořit takovou Evropu, která bude méně byrokratická a více přívětivá. Víme, jaká je eh, situace, finanční situace v Evropě. Eh, zemědělský výbor určitě nemůže žádat více peněz. My říkáme, že chceme přinejmenším to samé, co jsme měli eh, doposavat. Není ale vyloučené, že dokonce dostáme, dostaneme méně z rozpočtu. Ještě to tady nevíme. Jestliže bychom ovšem měli dostat o 10% méně, potom by zemědělci opravdu těžko rozuměli tomu, že budeme mít o 10% méně prostředků, ale o 30% více byrokracie. Tyto věci tedy musíme také zohlednit z kontextu z konkurenceschopnosti eh, evropského zemědělství. Dánsko má velmi eh, eh, efektivní zemědělství a nepochybuji o tom, že vy jakožto ministrině budete také trvat na tom, aby zemědělství zůstalo konkurenceschopné nejen v Dánsku, ale v tomto případě také ve všech ostatních zemích EU. Moc krát děkuji tedy za to, co jste říkala. Chtěl bych vám také poděkovat za to, že jste nás zde navštívila a doufám, že to, co jste říkala během oběda, tedy že s námi budete spolupracovat v duchu Lisabonské smlouvy tak dobře, jako tomu bylo vždy v minulosti. Doufám tedy, že eh, nadcházející rok bude pro nás úspěšný a to nejen pro nás, ale zejména pro evropské zemědělce. Děkuji. Grazie Albert. Luis Capula. Ano, děkuji mnoho a teď kolega Luis. Muito obrigado, senhora ministra, seja bem-vindo. Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážená paní ministrině, vítáme vás v našem výboru. Už jsme měli možnost vyměnit si neformálně určitá stanoviska během oběda a viděl jsem, že projevujete velkou ochotu spolupráce jak na té formální, tak neformální rovině a jsem tomu velmi rád. Je skutečně velmi dobré, že máme příležitost s vámi diskutovat. Gratuluji vám k tomu programu, který jste předložila. Je skutečně velmi ctižádostivý dobře promyšlený a myslím si, že skutečně nám umožní, abychom se přiblížili k tomu potřebnému řešení a že nám také umožní umožnit, aby zemědělství bylo konkurenceschopné, účinné, abychom zároveň byli schopni chránit životní prostředí. Ty cíle jsou známy, myslím si, že cíle jsou nám společné a že se nám podaří během vašeho předsednictví jich dosáhnout. A chtěl bych ještě říci toto. Podle mne zde existují takové dvě, tři zásadní otázky, kolem kterých je třeba dosáhnout zásadní politické dohody mezi orgány radou, parlamentem zejména. Je tady otázka rozpočtová především, rozpočet navrhovaný komisí, jak víte, paní ministrině, ne vždycky vzbuzuje tedy pocit uspokojení. Druhá otázka týkající se vyváženosti mezi členskými státy. A když hovoříme tedy o té vyváženosti, jak říkal i kolega Dez, je skutečně třeba uvažovat o obou pilířích eh, ve společném přístupu. Myslím si, že zde existuje nerovnováha, víme o ní. Některé země které mají nedostatky v určitém pilíři, mají třeba zase větší výhody v jiném pilíři a je třeba o tom diskutovat, zjistit, zda skutečně můžeme souhlasit s návrhy komise, které v tomto ohledu nejsou příliš žádostivé Víme, že zde existuje určitá nespravedlnost, pokud jde o společnou zemědělskou politiku a její působení v jednotlivých členských státech. Je skutečně třeba toto napravit. Takže o tom je třeba diskutovat, je třeba, abychom dospěli ke schodě. Máme zde návrhy komise s rozpisem jednotlivých finančních zdrojů z rozpočtu podle jednotlivých zemí. A já bych tedy nechtěl, aby v podstatě to bylo nějaké východisko pro to, aby každý potom předložil pozměňovací návrh jenom proto, aby získal něco pro sebe. Tímto způsobem si myslím, že otázku EZP řešit nelze. Je třeba vyřešit ty otázky, o kterých jsem hovořil, a potom teprve pokračovat dále. Jsme vám pro ně k dispozici, jsme opravdu přístupni k diskusi o kompromisu, který by byl užitečný pro všechny, aby skutečně tedy byla nastolena nová rovnováha. Pokud jde o vlády, vlády si velmi dobře uvědomují problém mm, spojený s tím, že je třeba, aby tedy ta složka eh, zemědělství, která se týká tedy eh, zelených ploch, rostlinné výroby, to všechno je vesmírně důležité a doufáme, že zde skutečně vznikne konsensus. Děkuji. George Lyon. Děkuji, pan Lyon. Uh, thank you, uh, president and, uh... Děkuji, pane předsedo. Vítejte, paní ministrně. Omlouvám se, že jsem se nemohla zúčastnit oběda s vámi, ale eh, kolega ze Švédska eh, mě tam snad zastoupil. Zřejmě to byl velice dobrý oběd, když vidíme, jak eh, mezi vámi a předsedou vládne přátelská atmosféra. Eh, to je určitě mnohem užší vazba než za polského předsednictví před vámi, takže zřejmě ten oběd byl opravdu dobrý. Ale teď vážně. Já bych rád uvítal vaši prioritu ohledně eh, eh, ekologičtějšího a udržitelného růstu zemědělství. Eh, jsem rád, že zdůrazňujete potřebu zjednodušení, potřebu ekologizace a myslím, že to jsou věci, Eh, které nejsou neslučitelné, i když někteří lidé spojují ekologii s větší byrokracií, ale já si myslím, že tomu tak není. Také jste hovořila o novátorských nových metodách, které budou schopny řešit problematiku klimatických změn a zachování udržitelné eh, zemědělské výroby. To je určitě důležité pro Evropu a je to věc, na které se s vámi shodne naše politická skupina. Měli jsme velice dobré, dobré pracovní vztahy s polským předsednictvím. Doufám, že tomu tak bude pokračovat. Vlastně s ministrem polským jsme se výdali velice pravidelně a myslím, že eh, nám to pomohlo i vyřešit některé neschody ohledně návrhu komise a doufám, že se nám eh, toto bude dařit i s vámi. Chtěl bych se vás zeptat, co si myslíte, nebo jaký pokrok se podle vás dosáhne ohledně eh, víceletého finančního rámce, protože to je klíčová složka reformy SZP tento výbor se domnívá, že nelze se dohodnout na reformě SZP, dokud nevíme, jak bude vypadat víceletý finanční rámec protože ten vlastně určí, kolik peněz bude v rozpočtu a podle toho potom bude možné definovat další priority reformního procesu. Takže já bych se vás zeptal, já vím, že samozřejmě asi eh, ta reforma ještě nebude dotažena do konce, protože proběhnou různé volby v různých evropských zemích, což asi znemožní to dotažně, Ale jaký vidíte ten pokrok? Další otázka týkající se životní, dobrých životních podmínek zvířat. Tento výbor eh, je trochu hm, znepokojen problematikou například přetrvávajícího chovu ehm, slepic v klecích. A Eh, je to také v souvislosti s produkcí eh, vajec. Stále vlastně ten eh, systém v Evropě se dostatečně nezměnil. Mě by tedy zajímalo, zda se budete snažit dosáhnout většího pokroku a zajistit, aby ti výrobci, ty země, ty členské státy, které miliony investovali do toho, aby splnili normy, aby vlastně nebyly znevýhodněny s těmi zeměmi, které zatím jsou pozadu a zda tedy myslíte, že dojde k rychlému pokroku v těch zemích, které z nejrůznějších důvodů zatím ne, nesplnili eh, tento datum 1. ledna 2012. Eh, S tím ještě souvisí otázka týkající se dobrých životních podmínek prasat, kde má vlastně dojít eh, k splnění požadavku na konci roku. Tento výbor má obavu, že tomu bude podobně jako u slepic, kdy řada států, řada výrobců stále neplní tyto požadavky a zdá se, že je to možná ani nestihnou do konce roku, takže bych eh, se zeptala, zda se chystáte nějak vyvíjet tlak na ty členské státy, které zřejmě nesplní lhůtu, abyste je vlastně povzbudili v urychlenějším v urychlenějších změnách, tak aby nás naplnili eh, požadavky k 1. lednu 2013. Takže jak se eh, díváte eh, na možný pokrok v této věci? Jinak se tedy těšíme na spolupráci s vámi a doufám, že ty vzájemné pracovní vztahy budou velmi dobré. Děkuji. Grazie George. Jim Nicholson. Ano, děkuji George, pan Nicholson. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem byl trochu překvapen, že jste vlastně zmínila řadu témat. Eh, důležité téma je samozřejmě rozpočet. Dokud vlastně nebudeme vidět rozpočet, tak ještě nevíme, jak bude vypadat další budoucí vývoj. Je tedy eh, téma eh, také volatility trhů. To už se opakuje celé roky. A je tady také problematika vlastně těch velkých firm. Já jsem byl zpravodajem pro balíček o mléku a byla tedy otázka toho, jak vlastně dochází k produkci mléka, k jeho zpracování, kde nemáme vlastně žádnou kontrolu eh, nad tím, co se děje po zpracování, eh, až než se to dostane vlastně k malou obchodníkům. A já mám obavu, že než vlastně vyřešíme tento řetězec, tak nadále bude přetrvávat volatilita na trhu. Já velice věřím v jednoduchost. A už jsem o tom s vámi mluvil dříve, ale možná je to třeba zopakovat, že je skutečně nutné omezovat byrokracii. A pokud dáte ty ekologické otázky do pilíře jedna, já si nejsem jist, zda to přinese větší jednoduchost. George eh, říká, že si myslí, že to možné je. Já jsem zvědavý, jestli se to skutečně podaří, pokud to bude v pilíři jedna, ale pokud to opravdu zařadíte do prvního pilíře, tak já se obávám, že to naopak přinese více byrokracie, bude třeba provádět více návštěv v hospodářstvích já si myslím, že ta hospodářství by měla být navštěvována maximálně jednou ročně. Vlastně v rámci jediné návštěvy by se vyřešilo všechno tak, aby během zbytku roku zemědělci se mohli věnovat svým činnostem. Pak tady byla zmíněna otázka klecového chovu slepic, o tom se nebudu tedy dále rozvádět, ale teď jsme tedy v polovině ledna a víme, jak ta situace je, jak ta čísla vypadají. A chtěl bych vás poprosit, abyste vlastně tlačila na ty, kteří to zatím nerealizovali, nenaplnili je to vlastně věc, která se týká dobrých životních podmínek zvířat. Není to kvůli tomu, že eh, spotřebitelé by o tom na to měli takový zásadní zájem, ale je třeba skutečně soustředit se na dobré životní podmínky zvířat a musí to být provedeno ve všech členských státech. Rád bych se ještě dotklo jednoho tématu a sice v reformě v roce 2014 by se měla eh, řešit otázka toho, že do evropských zemí stále hodně dovážíme velké množství potravin. ovšem ze zemí, které jejich standardy, jejich normy se zdaleka ne, neblíží našim normám, pokud jde o kvalitu, dobré životní podmínky zvířat a podobně. A my nad tím příliš často přivíráme oči a nadále eh, vlastně jim to umožňujeme, zatímco naši výrobci jsou svázáni celou řadou norem a nejsou pak konkurenceschopní. To je zcela nespravedlivé. A mnoho zemědělců kvůli tomu říká, že společná zemědělská politika mně nepřináší žádný prospěch. A to je velký problém, kterému čelíme. Někteří z nás jsou tím velice znepokojeni, paní ministrině, když vidíme třeba probíhající jednání se zeměmi Mercosuru, jaký bude dopad eh, tohoto jednání. Já jsem eh, byl asi před pěti lety v Brazílii a když jsme se vrátili a obrátili se na komisi, eh, tak posléze se vlastně ukázalo, po té, co komise reagovala na naše eh, zjištění, tak byl zakázán dovoz hovězího z Brazílie, protože nesplňoval normy a já se obávám, že to je případ řady dalších výrobků. Naši zemědělci nechápou, proč eh, ale umožňujeme stále dovoz eh, výrobků z třetích zemí, které nesplňují naše normy. Je to nebezpečné a nespravedlivé vůči našim zemědělcům, kteří to prostě nechápou, proč to děláme, proč v tom pokračujeme. Přeji vám hodně štěstí do toho nadcházejícího pololetí. Čeká vás složitých šest měsíců a já myslím, že to, co jste říkala eh, kolegům, že vaši spolupracovníci se asi dlouho neuvidí s vašimi, eh, se svými rodinami, že to bude pravda, protože je čeká hodně práce. Tino Ožling. Děkuji, Jimmy. Martin Osling. Eh, Paní ministrině, dovolte mi, aby i já vám popřál hodně úspěchu do následujících šesti měsíců. Vy máte to štěstí, že tuto práci děláte ještě pouze šest měsíců, zatímco my, jakožto poslanci, se tím budeme ještě zabývat další dva roky. Jak jste říkala, vy jste proto, abychom měli eh, ten princip ekologičnosti v zemědělství, nicméně to si každý vykládá po svém. A také říkáte, že zastáváte eh, názor, že zemědělství by mělo být také orientováno na, výz, na vývoz. To je určitě důležité pro Dánsko, ale něco takového není v Evropě vždy tak úplným standardem, tedy ta orientace na vývoz. Možná by bylo tedy dobré, kdybyste ve vašem programu zohlednila fakt, že do Evropy stále také hodně dovážíme potraviny a to více, než vyvážíme. 30 milionů hektarů půdy se používá kvůli tomu, abychom měli krmivo pro naše zvířata. A to je něco, co musíme také zohlednit v rámci naší reformy. Něco prostě se trochu vymklo z rukou a není to logické a ne, e, zapadá to do toho udržitelného kruhu zemědělství. Jestliže tady se e, zde něco e, vymklo z naší kontroly, tak to musíme zase do, eh, po, vrátit do e, přijatelných mezí. Je také pravda, že máme obrovské problémy s realizací. Není to tak, že bychom každých několik měsíců předkládali nové a nové návrhy. O to přece nejde. Jde o to, že když něco schválíme, tak se to také musí e, důsledně prosazovat v praxi. To se ovšem netýká pouze slepic, ale také jiných zvířat, kde jsou pravidla, ale nejsou tato pravidla dostatečně prosazována. A kvůli tomu jsou e, zastánci e, zvířat velmi znepokojeni. Na program bych také chtěl ještě eh, zařadit jeden bod, který pro nás je opravdu velmi důležitý, a to je rezistence vůči antibiotikům. 25 tisíc mrtvých jen v EU v důsledku eh, rezistentních bakterií. To je něco, na co se musíme zaměřit také v zemědělství. Studie ze severního Perní Westfalska Eh, ukazují, že eh, kořata eh, brojleři jsou ošetřováni asi 35 dní, než se dostanou na trh právě antibiotiky. A já si myslím, že zde tedy musíme opravdu rychle jednat. E, parlament se k tomu již vyjadřoval a je patrné, že v této oblasti opravdu nesmíme dále spát. Souvisí to totiž také s tím, jakým způsobem dále pěstujeme zvířata. Je to čím dál tím více i průmyslová výroba. A to je něco, co musíme řešit v našem programu. Během posledního jednání parlamentu jsme se také bavili o plítvání potravinami v roce 2014 by měl být rok boje proti plítvání potravin. A já říkám, že když říkáme, že bychom měli více produkovat zemědělství a na, také si uvědomíme, že 25 až 30 zemědělských potravin je ve skutečnosti vyhozeno, tak je to opravdu něco, co nesmíme pustit ze zřetela. a doufám, že vaše předsednictví se na to také zaměří. Přišlo mi také během polední diskuze velmi zajímavé něco, co zde již částečně zaznělo. Vy jste říkala, ano, potřebujeme zelené zemědělství, v některých regionech je také potřeba intenzivnějšího zemědělství. Já to tak úplně nevidím. To by totiž znamenalo, možná se mnou někteří nesouhlasí, že Bavorsko je v pohodě, tam není potřeba nic dělat, ale já si myslím, eh, že naším cílem není zaměřovat se pouze na vybrané eh, regiony. Nám přece jde o to, aby celé zemědělství v Evropě bylo ekologičtější. Ty regiony, které jsou dobré, by měly být ještě lepší. Ale není to přeci kvůli tomu, že když jsou dobré, že by měly být v zemědělství také ještě intenzivnější. To je asi neporozumění tomu, o co nám jde. Musíme mít vyvážené zemědělství. Ti, co jsou dobří, by měli být ještě lepší a ti, co jsou Eh, na tom špatně, ty ve skutečnosti dostanou biankošek a budou moci znečišťovat životní prostředí, jak se jim zlíbí, jenom kvůli tomu, aby zvýšili produktivitu. To je přístup, se kterým nemohu souhlasit a myslím si, že o tom ještě budeme muset diskutovat. Děkuji. Ano, děkuji mnohokrát. Teď koordinátoři. <clears throat> Good afternoon, Děkuji vám. Dobré odpoledne, paní ministrině. Na tomto výboru asi nikoho nepřekvapí, že já na začátku hned budu mluvit o vejcích. A někdo možná uh, mi řekne, že uh, Vlastně před 18 měsíci jsem tvrdil, že Británie to bude splňovat, ovšem stále tomu tak není, protože stále ještě část našich slepic je v klecovém chovu. A myslím, že to vyžaduje vysvětlení. E, to jsou totiž slepice, které nebyly součástí žádného dobrovolného režimu. A pak tady také byl velký problém na e, jatkách, kdy vlastně eh, byla skutečně eh, jaksi předspána lepicemi, který se chtěli zbavit ještě do Vánoc. Eh, takže teď náš ministr zemědělství použil výraz, že tedy agresivně monitoruje další vývoj, což také přineslo své plody, protože za 10 dní ten zbývající počet slepic v klecovém chovu se snížil o polovinu a věřím, že tedy ten problém brzy v Británii vymizí. Ale mě velice také zajímá to, co se děje v České republice v tomto okamžiku protože v, na balicích stanicích České republiky tam vlastně se dovážejí vejce se sousedních zemích a v případě, že to vlastně nesplní tento požadavek, tak oni je vracejí zpět přes hranice, ta vejce. A v Británii naše, eh, náš ministr zemědělství eh, říkají, že toto není možné. Ale pokud to dělají Češi, tak já nevidím, proč by to nemohli dělat i Britové. Takže na dalším zasedání ministrů rady, prosím, můžete říct eh, zástupcům Británie, vidíte, Češi to dělají, tak to můžete udělat vy, protože pokud to udělají všichni, tak dostaneme eh, skutečně slabice pryč z těch klecových chovů. A máte na to šest měsíců, paní ministrině, takže myslím, že můžete určitě právě třeba tohle eh, dokázat, že za vašeho předsednictví právě ta, ta poslední slabice se dostane z těch drátěných klecí byl bych rád, kdyby se vám to podařilo. Nyní, pokud jde eh, o tu oblast SZP, já jsem zemědělec a řekl bych, že moje hospodářství je celkem typické, pokud se jedná o ty ekologické plochy. To procento, které má být takto vyčleněno, je 7%. 1,5% mýho, ho, eh, mého hospodářství se již vlastně eh, je vyčleněno na určité plochy, které musí být takto ponechány stranou, to je 1,5%. A další 1,5% patří do těch ekologických režimů a tím zbývají ještě 4% mé, mého hospodářství 6 hektarů a tam v podstatě musíme přestat se zemědělskou produkcí. A pokud bych byl o to požádán kvůli tomu, že v Evropě je obrovský přebytek mm, pšenice, tak bych řekl budiš, ale já jsem nucen k tomu e, nucen, protože je mi e, řečeno, že díky tomu se pak zlepší počasí ve světě a tomu jen těžko můžu věřit. Pak tady je ještě další věc v souvislosti s reformou SZP a to, jsou, eh, to je vlastně eh, přístup, eh, kdy se pěstuje více plodin, kdy vlastně zemědělec musí mít eh, minimálně tři různé plodiny. Já bych eh, řekl, že toto eh, postihne především malé zemědělce mnohem více než ty velké zemědělce. Já už jsem to vysvětloval včera, ale obávám se, nebo myslím si, že pokud byste mohla přesvědčit mm, komisaře Čiolose, aby vlastně se zvýšila ta hranice na nějakou rozumnou míru, tak by to mnoho, mnoha lidem um, ušetřilo velké starosti. Myslel jsem, že George Lyon řekne něco o způsobilosti, protože o tom hodně hovoří, ale máme obavy, že tady bude taková, takové mrtvé období 18 měsíců až 2 roky, kdy v podstatě bude nemožné vstupovat do odvětví zemědělství a to bude nepříznivé pro mladé zemědělce, kterým přitom ta reforma má pomoci. Takže to je pár námětů k zamyšlení. Děkuji vám. Grazie, Agnew. Eh, e adesso iniziamo gli interventi. Ano, děkuji mnohokrát, panu Aňo. Ještě tady mám 13 zapsaných poslanců. Pan Kaněte. Paldies, priekšstādātāja kungs, godātā ministrs kundze. Es eh, novēlu, lai Dāni... Vážený pane předsedo, Paní ministrině, já doufám, že pánské předsednictví, dánské předsednictví bude opravdu úspěšné a že se opravdu postavíte těm výzvám, které jste si sami vytyčili, tedy dosáhnout pokroku v oblasti reformy SZP. Stále jsou zde ještě ale některé nevyřešené otázky. A já mám jednu z nich. Několikrát zde zaznělo, že cílem dánského předsednictví při jednání o rozpočtu, tedy o všeobecném rozpočtu, je dosáhnout snížení příspěvků do fondů, které jsou vyhrazeny pro společnou zemědělskou politiku. A proto bych se vás chtěla zeptat, paní ministrině, jestliže rozpočet na zemědělskou politiku bude nižší bude pro předsednictví jednodušší zajistit spravedlivější přímé platby Lotyští zemědělci a lotyšské zúčastněné strany se samozřejmě ptají na podobné otázky jako všichni ostatní, nicméně pro nás je opravdu nejdůležitější, aby zemědělství mělo spravedlivější přímé platby, tedy ne méně než 80 mediánové platby v Evropě. Děkuji. Arabella, poi Scotta. Ano, děkuji, pan Tratela. Merci, président, madame la ministre. Ano, děkuji, Pane předsedo, paní ministrině, kromě těch priorit, o kterých jste hovořila, bych chtěl ještě připomenout to, co říkal kolega Nicholson, a to je boj proti velkému rozptylu cen zemědělských výrobků. Ostatně, když se podíváme na zprávu eh, o mléku. Vidíme, že tady máme skutečně určitý základ v rámci jednotné organizace trhu. A teď je otázka, zda skutečně bychom byli schopni zde pracovat se zemědělci, Eh, za situace, kdy zemědělský a potravinářský komplex jsou zde velmi tedy úzce propojeny, přísně koordinovány. A teď je tady otázka eh, hospodářské soutěže. Jsme ochotní trochu ustoupit z pravidel hospodářské soutěže, abychom dali větší místo těm producentům jako takovým. Samozřejmě, že otázka regulace trhu je velice centrální, ústřední v této oblasti. Týká se to práce komise samozřejmě, my v parlamentu se pokusíme na tom také pracovat. Skutečně tady velký rozptyl, pokud je o stanovování cen, pokud je o kurzy. Vidíme, že zde jsou také tedy problémy s klimatem, že zde jsou problémy s výrobou a rozdělením tedy ploch pro výrobu potravin a výrobu eh, biomasy. Pak je tady otázka tedy skutečně celé řady problémů, které se týkají skutečně těch celá základních eh, typů rostlinné výroby, že zatím jsme v tomto ještě nepokročili příliš daleko. Pokud jde o ZP, můžeme navrhnout určitá tedy Eh, opatření, která by právě měla zabránit tomu, aby se ceny tak často neměnily, protože to samozřejmě má velmi výrazný dopad právě na zemědělce, kteří ze své produkce žijí. Děkuji. Ano, děkuji Marku. Giancarlo Scotta. Ano, paní ministrině, pane předsedo. Chtěl bych popřát hodně štěstí danskému předsednictví. V průběhu těchto šesti měsíců výbor pro zemědělství vždycky dobře spolupracoval s jednotlivými orgány EU a myslíme si, že to zůstane i nadále důležitou složkou naší práce. Miliony zemědělců přinášejí potraviny v každodenním režimu občanům Evropy v rámci novinek, které nastaly po Lisabonské smlouvě, nemůžeme v současné době zanedbávat otázku zpracování textu, který odráží realitu, v jaké se pohybují naši zemědělci. Potřebujeme skutečně konkrétní inteligentní řešení, která budou mít konkrétní dopad na praxi, která se v tomto oboru ukazuje jako základní. Je třeba, abychom byli pragmatičtí, abychom našim zemědělcům navrhli něco zcela přesného. Pan Dorfman. Ja, danke, Frau Minister. Děkuji, paní ministrině. Chtěl bych říct jen dvě věci k té reformě SZP a potom možná ještě jednu větu eh, k té otázce kvality. Paní kolegyně již říkala, že potřebujeme spravedlivější rozdělování eh, prostředků v rámci SZP. To se ovšem netýká pouze rozdělení mezi jednotlivými členskými státy, ale také rozdělení v rámci členských států tedy mezi jednotlivé zemědělské podniky. Já vám řeknu tedy, jak to je v Itálii. Tam je asi 20 regionů. Některé regiony dostanou 51 eh, eh, hektarů a ty jiné hektar, regiony dostávají 501, 507 hektarů, eh, pardon, euro na hektar, to znamená, je to téměř desetinásobek. A to je něco, co je potřeba odstranit. Pokud jde o environmentální eh, zemědělskou politiku, myslím si, že bychom zde měli ještě zvážit, zda bychom neměli ještě přemýšlet o těch již existujících modelech, které fungují v rámci druhého eh, pilíře. Víme, že jsou státy, kde se v podstatě zatím téměř nic neděje v oblasti druhé pilíře a konkrétně tedy v oblasti eh, z, eh, udržitelného zemědělství nebo ekologického zemědělství. V jiných státech je to ale 30 Myslím si, že eh, tlačit někomu ekologické zemědělství a programy pro ekologické zemědělství asi není správné. Pokud je o nařízení o kvalitě, já jsem stínovým zpravodajem této zprávy a myslím si, že je opravdu důležitý, důležité, aby se rada pohnula ku předu. V rámci triologu jsme se zatím sice trochu posunuli, zbývá nám pouze jedna jediná otázka a to je programování e, výroby. Jestliže se nám zde nepodaří dosáhnout schody, potom to bude znamenat, že nebude možné dosáhnout schody během prvního čtení a potom bude následovat druhé čtení v Evropském parlamentu. A úplně na závěr, v rámci reformy se jste také mluvila o vínu. Zcela souhlasím s vámi, já jsem zpravodajem pro toto téma. Doufám, že se nám podaří toto eh, schválit co nejdříve. Přesně jak říkáte, je to opravdu pouze přizpůsobení již existující realitě. Děkuji. Grazie Herbert Rache, e poi l'onorevole Dodds. Děkuji Herberte a teď pan Dodds. Děkuji, pane předsedající vážená paní ministryně děkuji za prezentaci eh, priorit na tomto výboru a doufám, že eh, ta energie, kterou se chystáte vložit do těch nadcházejících šesti měsíců, přinese výsledky prospěšné pro celé evropské zemědělství. Jsem si jistá, že i díky spolupráci s tímto výborem se to může podařit. Pokud jde o reformu SZP, Myslím, že bychom mohli vést poměrně obsáhlou diskusi. Každý eh, by tady eh, nadnesl nejrůznější problémy, o kterých hovoříme, o kterých jsme hovořili už za předcházejících předsednictví, o kterých hovoříme i s Evropskou komisí. Ale já chci být eh, stručná a chtěla bych vás jen požádat, aby v rámci všech diskusí, které povedete během svého předsednictví, jste měla na zřeteli jednu důležitou otázku a to je diverzita evropského zemědělství, e, protože v Evropě existuje celá škála různých situací. Zemědělství není stejné v Dánsku jako e, třeba v mé zemi nebo v jakékoliv jiné. A prosím, abyste měla vždy na paměti tu rozmanitost evropského zemědělství v mnoha ohledech můžeme hovořit o rozdělení přímých podpor, o ekologizaci zemědělství. Všechny tyhle otázky, které se teď řeší, by měly brát ohled i na různorodost zemědělství. Samozřejmě také souhlasím s tím, co, o kterém hovořil pan Kapoulas, týkající se e, vlastně financí. Tento parlament e, už e, se k tomu několikrát vyjádřil. Čekají nás nové úkoly, nové výzvy většina poslanců se na nich shodne, ale také se shodneme na tom, že diskuse o rozpočtu je potřebná, protože pokud nemáme dostatečné finanční prostředky, je obtížné řešit ty nové úkoly, které před námi stojí a já to tady považuji za zcela zásadní. Jakožto zpravodajka balíčku pro kvalitu, o kterém už hovořil kolega Dorfman, myslím, že v posledních měsících eh, pracujeme velice intenzivně, pracovali jsme na tom s polským předsednictvím a já jsem si jistá, že tomu bude podobně i s vámi. Eh, protože už proběhly vlastně první kontakty. Jenom bych chtěla říci, že ta práce už hodně pokročila. Prakticky jsme dospěli k systémům kvality v zemědělství, eh, na kterých se shodneme a řekl bych, že, řekla bych, že už se shodujeme na 80% obsahu. Ale je tady důležitá eh, otázka pro parlament, a to je otázka týkající se kontroly objemů. Já tedy žádám předsednictví, aby se na radě eh, vynasnažilo, aby se tato diskuse otevřela, aby bylo možné o tom s radou jednat. Pak bychom se zabývali podrobnostmi, zjistili bychom, kde se shodujeme, kde ne, ale potřebujeme aby ta diskuse alespoň začala protože jinak pro tento parlament bude velice obtížné, neli nemožné, dospět k dohodě v prvním čtení. Jsem si jistá, že bude možné jít tímto směrem a že spolupráce v této věci bude úspěšná. A nakonec nechci hovořit o slepicích, ne proto, že by mě neležely na srdci jejich dobré životní podmínky. Pan Agňu už o nich hovořil několikrát, ale mě také eh, leží na srdci dobré životní podmínky ovcí. Hovoří se o směrnicích týkajících se naplnění požadavků a elektronická identifikace ovcí je vlastně norma, která je ještě starší než ta norma o slepicích. A je tedy třeba nutné zajistit její plnění. A pokud nás tedy zajímá plnění norem o slepicích, měli bychom se soustředit i na plnění normy o elektronické identifikaci ovcí, protože některé země to stále ještě nenaplnily, přestože ta lhůta už dávno uplynula. Děkuji. Thank you, uh, Mr. President, uh, and uh, again, like others. Děkuji, pane předsedo. Stejně jako ostatním, já bych chtěla poděkovat paní ministrině za tu prezentaci, přesto jsem byla trochu zklamána tím, že v této prezentaci jste neřekla více detailů. V současné chvíli jsme ve výboru v té fázi, že jsme o společné zemědělské politice diskutovali zhruba posledních dva půl eh, roku. Mluvili jsme o těchto věcech naprosto jasně a otevřeně a my opravdu od všech, co sem přijdou, žádáme více obsahu, více detailů, více informací. Přesto bych se chtěl vyjádřit k některým věcem, které jste říkala. Říkala jste, že potřeba mít jednodušší politiku. Během posledních let a měsíců jsem hovořila se zemědělci v mém volebním okrsku v Irsku a oni schápají návrhy komise jako velmi, velmi, velmi složité. Povede to k více, země, více byrokracie, více zátěže, e, zátěže na e, zemědělské podniky. Polské předsednictví předložilo návrhy na zjednodušení SZP a my o tom mluvíme, jako kdybychom se snažili hledat zlatý grál, ale ve skutečnosti, ve skutečnosti to opravdu nerealizujeme. Potřebujeme společnou zemědělskou politiku, která se bude snadno spravovat a nebude vytvářet příliš velkou zátěži, zátěž na eh, podniky. Chtěla bych tedy slyšet pozitivní nápady v oblasti zjednodušení SZP. Pokud jde o ekologické zemědělství nebo zelené zemědělství. Zajímalo by mě, stejně jako by to zajímalo mé zemědělce, zda by takováto opatření v oblasti environmentálního zemědělství měly být v pilíři 1. Myslíte si, že opatření v tomto pilíři opravdu budou podporovat eh, lepší životní prostředí? Myslím si, že pro zemědělce, zejména pro zemědělce v severním Irsku, kde jsou malé zemědělské podniky, bude eh, jednoduché s tímto pracovat? Je to příliš preskriptivní a pravděpodobně to nebude příliš schůdné. Zemědělci by tedy chtěli slyšet, zda dánské předsednictví může tyto věci lépe definovat, aby bylo tedy jasnější, co je trvalá pastva, jak se definují jednotlivé plodiny. To jsou otázky, které jsou opravdu velmi důležitý, důležité a souvisejí s tím samozřejmě další potenciální legislativa a regulace. Myslím si, že zemědělství by mělo být orientováno na vývoz, že bychom se měli snažit otevírat nové trhy ale chtěla bych vědět, zda snaha komise dosáhnout dohod v oblasti obchodu by měla být na úkor zemědělců. Potenciální důvody, proč by zemědělství mělo být součástí toho globalizačního fondu, existují. My jsme si vědomi toho, že obchodní dohody budou na úkor zemědělství a doufáme tedy, že dánské předsednictví tuto situaci bude eventuálně řešit. Určitě je celá řada dalších otázek, ze které bychom měli eh, říšit. Týká se to ovcí, týká se to ale také slepic a my potřebujeme mít eh, jasno v tom, kam se budeme v těchto oblastech ubírat. To se ale také týká geneticky modifikovaných organismů i ve skutečnosti v této oblasti nemá příliš jasno, jak se bude eh, politika vyvíjet. Jsou to velmi složité otázky, velmi komplikované otázky, ale vy se s nimi určitě vypořádáte. Děkuji paní Erans Garcia. Děkuji mnohokrát vážená paní předsedkyně Hrady. Děkuji, že jste přišla dnes mezi nás pohovořit o vašich prioritách. Vyrozuměla jsem, že to je především strategie dobrých životních podmínek zvířat a budoucnost SZP. Pokud jde o dobré životní podmínky zvířat, mě by, já bych byla ráda, kdybychom zanechali eh, hloupostí a začali používat vědecké důkazy, protože prozatím Evropský parlament eh, komise a rada se opíraly pouze o e, různé předpoklady, které nakonec vedly k tomu, že řada zemědělců musela opustit toto odvětví. E, dnes zažíváme e, dlouhá, dlouhou zimu a ta ještě více ukazuje, že dosud často jsme vycházeli spíše z předpokladů než z vědeckých dokladů, takže to by se mělo změnit. Pokud jde o reformu SZP, já jsem tou věcí velice znepokojena protože ta budoucnost se, se dotkne budoucnosti mnoha rodin, které působí v zemědělství a chovu dobytka. Společná zemědělská politika tedy předurčí životaschopnost mnoha hospodářství. V tomto kontextu Eh, pokud jde třeba o tu ekologizaci zemědělství, podle těch dokumentů, které jsme dostali od komise, to je, je to zcela nepoužitelné například při pěstování rýže nebo oliv. To se dá použít třeba v ovocnářství nebo u skleníku, ale to tvoří skutečně, ty olivy rýže to tvoří velké eh, procento ploch ve Španělsku a já tedy myslím, že bychom se měli zaměřit i na to, jak vypadá zemědělství v jižních zemí a nevycházet z toho, jak to vypadá ve středu nebo na severu Evropy. Je třeba skutečně naslouchat těm zemědělcům při tvorbě reformy. A pokud jde o olivový olej, tam jsou dva základní problémy. Za prvé, v souvislosti s budoucností SZP a za druhé v souvislosti s referenčními cenami. Ty jsou zastaralé a neodpovídají situaci eh, sektoru olivového oleje, který je ve velice špatné situaci. A evropské instituce jsou neschopné dát uspokojivou odpověď. Například Úřad pro hospodářskou soutěž jim znemožňuje eh, vlastně vyvíjet různé eh, soukromé iniciativy. Takže až budete diskutovat o SZP, je třeba přihlédnout k tomu, že orgány pro hospodářskou soutěž v mnoha členských státech v podstatě znemožňují eh, prvovýrobě fungovat nějak efektivně. Dále můj kolega se nemůže zúčastnit, protože je na výboru pro rybolov, ale je zpravodajem pro zprávu o odlehlých regionech. A já bych se chtěla zeptat, zda mezi svými prioritami budete řešit tuto otázku, eh, tuto otázku odlehlých regionů, která, která je důležité pro tedy Kanárské ostrovy, Madeiru, francouzskou Guajánu a další. Grazie, onorevole Ranz Garcia, viceprezidente Polson alla parola. Ano, děkuji. A teď Polson. Tak och välkommen hit. Ano, děkuji mnohokrát a vítám vás zde, paní ministrině. Pokud jde o antibiotika a také pokud jde o problém zvířat, už jsme o tom dlouze diskutovali a nebudu tedy o těchto otázkách hovořit dále dnes a teď, i když jsem zpravodajka pro tuto oblast. V celé této diskusi, co mě znepokojuje, je byrokracie. Obávám se, že možná budeme mít ještě složitější systém, než je systém, jaký máme teď. A je naší povinností vytvořit jasný systém, jasnou legislativu, která bude mít zcela jasný cíl, aby všichni pochopili, jakým způsobem se s ním má nakládat, aby tomu nerozuměli pouze úředníci EU. Čili mám obavu z byrokracie a zároveň e, si uvědomuji, jak důležitá je svoboda pro každého zemědělce aby mohl skutečně žít na své půdě. Potřebujeme zde opravdu mnoho nových zkušeností, mnoho eh, nových eh, způsobů, přístupů. Je třeba, aby tito lidé měli skutečně možnost, aby po celé Evropě mohli zkoušet své myšlenky, své nápady. Dnes se tímto způsobem v Evropě nepracuje. Zároveň víme, že žijeme ve světě, který je skutečně velmi hluboce zasažen krizí v oblasti hospodářství, v oblasti finanční a otázka zní, jak jakým způsobem jsme schopni povzbudit zemědělce, kteří zemědělci mají možnost vzít si půjčky na to, aby zkoušeli své nové nápady. Tady skutečně musíme něco učinit. Musíme to učinit v Evropě. Svého času ve Švédsku v 80. letech existovala zaručená půjčka, která umožňovala právě těmto lidem opravdu něco konkrétního dělat. Jít do banky a vyžádat si úvěr. Myslím si, že obdobný systém v druhém pilíři by měl své opodstatnění. Je třeba to alespoň vyzkoušet například v rámci regionální politiky. Měli bychom zkusit vytvořit nějaký obdobný systém. V oblasti zemědělské politiky mohu uvést dva příklady pouze pro zjednodušení. Myslím si, že je to naprosto nezbytné. Například v oblasti ochrany zvířat. Máme dnes vědecké důkazy o tom, že existují účinné systémy pro výživu zvířat což usnadní život zemědělcům, chovatelům a bude to i rentabilnější. Dosáhneme větší jakosti a zároveň vlastně zajišťujeme i otázky veřejného zdraví. Takže pokud bychom vytvořili takový systém pro krávy, vepře a tak dále, eh, potřebujeme samozřejmě i prostředky na investice do takovéhoto vybavení. Nicméně to bude tedy rentabilní z dlouhodobějšího hlediska. Další otázka se týká toho, že zemědělství je skutečně oblastí, kde musíme provést svou odpovědnost v rámci klimatických změn, v rámci ochrany životního prostředí. Dnes už máme dostatečné technické prostředky k tomu, aby se zemědělství v Evropě schovalo skutečně soběstačně v oblasti energie. Pokud budeme využívat veškerých biologických odpadů k tomu, abychom produkovali energii, bioplyn, elektřinu, teplo a tak dále, to všechno už dnes možné je. A tím pádem můžeme ušetřit prostředky, které se jinak vynakládají na palivo můžeme produkovat metan a další plyny, eh, které můžeme využít, tak to všechno je třeba skutečně promyslet. Myslím si, že bychom měli toto úsilí vynaložit. Možná, že jsem trošičku mimo rámec té současné diskuse o SZP jako takové. Nicméně bych chtěla, abychom si dali tuto možnost, abychom zde vytvořili tu šanci, že budeme uvažovat o budoucnosti s větší obrazotvorností, že je třeba myslet také o svobodě, kterou musíme zajistit v oblasti inovací. Děkuji vám. Ano, děkuji. Paní místopředsedkyně. Paní Reimers. Ich freue mich, dass Děkuji. Já jsem opravdu ráda, že zde dnes můžeme mluvit o tomto tématu, že je to tedy úplný začátek vašeho pracovního eh, programu a očividně před vámi stojí spoustu práce. Podíváme se na to, co si sama kladete za cíle. Je patrné, že nyní také Evropa získává více rychlosti a to platí také o zemědělském sektoru. Celé Eh, různé země jsou opravdu v různých fázích realizace, eh, ale také provádění zákonů a týká se to ale také hospodářství, protože jestliže budeme konkurovat sami sobou, mezi sebou tím, že nebudeme včas eh, provádět schválená pravidla, potom budeme řešit problémy, se kterým se budeme jen těžko vypořádávat. To se týká také právě ochrany zvířat. Někteří prostě tuto ochranu nezávádějí a tím nemáme stejné východisko pro všechny. To vede k velkým problémům, protože potom budeme trestat zejména ty zemědělce, kteří se přizpůsobují veškerým okolnostem a tím budou mít konkurenční nevýhody. Ty náročné požadavky samozřejmě jsou pro zemědělce náklady a to nesmíme od sebe oddělovat. A ten, kdo tyto náklady nese, musí dříve nebo později za tyto investici eh, mít jakousi výhodu a nikoli pouze nést ty nevýhody. To je v zemědělství v současné chvíli obrovský problém. Měli bychom také velmi bedlivě sledovat, zda inovace a výzkum je něco, co eh, máme chápat jako nebezpečí pro zemědělství, nebo je to něco, k čemu bychom měli najít odvahu to vyzkoušet. Protože jestliže to nevyzkoušíme, nebo jestliže nepůjdeme cestou inovací, potom eh, z globálního hlediska nás ostatní předeženou a my nebudeme konkurenceschopní. To si evropské zemědělství také nemůže dovolit. Je také patrné, že to souvisí s financemi, s tím víceletým finančním rámcem a také s tedy s tou finanční krizí. Jestliže zde nebudeme mít jasno, jakým způsobem máme řešit otázku zemědělství, když nevíme, jaké finanční prostředky budou k dispozici. Musíme se tedy pohybovat v jistém rámci, který je prakticky orientován, abychom měli jasno, jaké prostředky budou k dispozici a co se s nimi dá dělat. Není možné, aby členské státy si napsali jakýsi seznam, co všechno je potřeba udělat, ale e, potom zjistí, že na to nemají finanční prostředky. My to dělat nemůžeme, protože si nemůžeme půjčovat jako například členské státy. Je tedy potřeba, aby právě v oblasti rozpočtu došlo k pokroku, abychom měli jasno v tom, kudy se budeme ubírat. Další otázka přizpůsobení se týká právě Eh, ekologizace zemědělství. Chceme více flexibility, vy taky. Nechceme, aby došlo k nárůstu byrokracie. Větší flexibilita tedy z hlediska Dánska také musí znamenat, že eh, ekologizace patří také více do druhého pilíře. První pilíř nás totiž eh, Eh, nutí k tomu, abychom měli jednotné měřítko pro všechny v Evropě. Ale víme, že Evropa je zejména v zemědělství opravdu velmi různorodá. Podíváme-li se na ty novější členské státy, tak ty jsou v rozvojové fázi úplně jinde než západní státy. Stejně tak existují obrovské rozdíly mezi severem a jihem. Podíváme-li se tedy na to dohromady, je patrné, že je téměř nemožné vytvořit takovou strukturu opatření, která by byla eh, vhodně zakotvena v prvním pilíři. To bychom měli zohlednit. Chápu také, že přerozdělování v nových členských státech a starých členských státech je něco, co existuje, ale jak již jsem řekla, bude to obrovský problém pro ty státy, kde zatím nedošlo k přizpůsobení. Tam by mělo dojít k přizpůsobení při nejmenším v rámci členských států. A já to také očekávám od Rady, že Rada se o těchto věcech začne eh, bavit, jakým způsobem tedy tento problém řešit. Jestliže to chceme odstranit do roku 2020, musíme mít jasný harmonogram, jak postupovat. I v Německu se nám podařilo toto dosáhnout pouze tak, že jsme měli naprosto jasný harmonogram a i tak to eh, znamenalo spoustu sporných diskuzí. Opakuji tedy, máte opravdu před sebou spoustu úkolů, jestli chcete realizovat vše, co jste zmínila ve svém programu. Děkuji. Grazie Britta e ora eh, do la parola all'onorevole Schaldemos e poi dopo si prepari Jar. Tak for det her formand. Kære Mette, velkommen til Europaparlamentet. Du siger, at... Øh, ano, děkuji. Vítáme vás na půdě Evropského parlamentu. Zaznělo zde, že asistenti budou muset pracovat 6 měsíců velmi intenzivně. Vidím, že ten program je opravdu velmi náročný, ale děkuji. Je opravdu nutné mít náročný, ctižádostivý program. Pochopitelně, pokud se zde liší postoje, zájmy, je třeba mít opravdu dobrý program. Program, který je základem života schopné SZP. První otázka je přístup předsednictví, pokud jde o plítvání potravinami. My jsme minulý týden říkali, že chceme o 50 snížit toto plítvání potravinami. Souhlasíte s takovýmto přístupem a dále? Antibiotika a odolnost vůči antibiotikům, to je opravdu velmi závažný problém. Dánsko a předsednictví může případně Eh, zavést zákaz prodeje přípravků či léků. Možná, že by to umožnilo snížit používání antibiotik ve veterinářské oblasti. Chtěla bych vědět, co si o tom myslíš. A pak je tady celá řada věcí, stejné tedy problémy, které máme všichni. Vidíme, že pokud jde o provádění evropských pravidel v oblasti zemědělství, pokud jde o ochranu zvířat, země ne všechny pokračují ve stejně nastaveném tempu. O této otázce se diskutovalo a já bych chtěla vědět, jak můžeme do budoucna rychleji a přesnějším způsobem tato pravidla provádět pro zemědělce je to důležité. Je důležité také pro ně, aby hospodářská soutěž byla stejná, vedená na základě stejných pravidel. V některých zemích jsou právní předpisy dodržovány více než v jiných. Takže v každém případě děkujeme za to, že si mezi nás přišla, že si slíbila dobrý dialog s parlamentem. Doufám, že přinese kladné výsledky. Ano, děkuji Paní Charlotte Mose. Äh, äh, Děkuji. Paní ministrině, vy jste se k nám do výboru dostavila opravdu ve velmi důležité době, kdy budeme ve skutečnosti nastavovat i výhybky pro to, jakým způsobem se zemědělství bude vyvíjet v budoucích letech. Mám několik připomínek a pár otázek. Otázka jedna. Kdy budete vědět, kolik peněz budeme v zemědělství mít k dispozici? Stále ještě nemáme závazně jasno v tom, jaké příspěvky členské státy budou poskytovat na budoucí plánování v oblasti zemědělství. Také mě potěšilo, když jste říkala, že bojujete za zjednodušení a minimalizaci byrokracie. Já bych na vás apeloval, nikdy na to nezapomínejte v reformě SZP opravdu přemýšlíte o tom, zda každý detail vede k minimalizaci byrokracie. Chtěl bych vás také poprosit o to, abyste nezapomínala na téma harmonizace. Všichni víme, a kolegové o tom mluvili, jak rozdílný je obraz ze zemědělské politiky v Evropě. To se týká nejen realizace nebo uh, provádění, ale také právě rozdělování finančních prostředků, tedy přímé platby. V některých případech jedna reforma ještě neskončila, my už začínáme s druhou reformu. To samozřejmě není pro zemědělce e, příliš příznivé, nevytváří Ještě jedno přání, ještě jedna otázka, tentokrát v otázky C eh, ochrany zvířat a problém s prováděním. Letos musí být zakázány veškeré eh, ty způsoby pěstování slepic eh, v klecích, v drátěných klecích. Víme ovšem, že se tak úplně nestanou. V některých případech ta takováto výroba nadále pokracuje. pokračuje v těch bateriích. Myslím si, že teď je to tedy na politicích. My neustále vytváříme nové eh, zákony, nové směrnice a Uvědomme si, že je to 12 let, kdy jsme schválili tento zákon a nám se to doposavat nepodařilo pro, realizovat. A já se ptám, jak nám můžete pomoci v tom, abychom vytvořili opět eh, z hlediska konkurence rovné podmínky v Evropské unii. Děkuji. Grazie Peter. Elisabeth. E poi chiude Spiros Daniele. Ano, děkuji Petře, Elizabet a pak uzavřu se Ratsprezidentin, ministra. Děkuji, pane předsedo, paní ministrině. Mě by zajímalo, co se vám bude honit hlavou, až opustíte tento výbor. Eh, jakou strukturu si uděláte a zda to bude struktura, která bude alespoň trochu reflektovat to, co zde říkáme. Potěšilo mě, když jste říkala, že budete bojovat za ekologický růst ale ptám se, jak ekologické zemědělství funguje v Dánsku. Jak, to tady, jak to tady chcete realizovat? Kolegové a kolegyně také říšili, zda by eh, ty ekologické opatření neměly být spíše ve druhé a ne pilíři a ne v prvním. Měl by tedy zajímavé, jak s tím budete postup, pracovat. Zazněly zde otázky týkající se ochrany spotřebitele, to je eh, rezistence vůči antibiotikům. Chtěla bych se tedy zeptat, co chcete v této oblasti udělat, zejména z hlediska ochrany spotřebitele bychom například mohli přemýšlet o tom, jakým způsobem budeme zohledňovat aplikaci eh, antibiotik pro osoby, zejména v oblasti zemědělství. Určitě jste si všimla, že máme velký zájem na tom, jak je prováděna Eh, legislativa v oblasti ochrany zvířat v rámci SZP, ale také v rámci jednotlivých členských států. Myslím si, že o tom musím opravdu jednat. Já mám na starosti akční plán pro ochranu zvířat za EPP eh, e a souhlasím s paní Pausenovou v tom, co říkala, a to eh, zcela bez jakýchkoliv výhrad. Pokud jde ovšem o nosné slepice nebo o chov prasat, ale existuje také celá řada dalších příkladů, tak eh, to souvisí s rozpočtem. Daňoví poplatníci nám totiž vyčítají, že tyto opatření nemohou být realizovány krok po kroku. Není možné neustále přicházet s novými a novými věcmi, ale zanedbávat implementaci těch opatření, které jsme ji schválili. A doufám tedy, že s námi budete a spolupracovat, až budeme mít nový akční plán pro ochranu zvířat. Zajímalo by mě také vaše vyjádření k následující problematice. Podle Lisabonské smlouvy můžeme jít dále, než je právě pouze ochrana zvířat v akčním plánu se o tom příliš zatím nemluví a já se ptám, jakým způsobem tedy tuto oblast chcete dál rozvíjet. Ano, děkuji. A teď ještě Spirutin, ten uzavře celý seznam našich řečníků. Děkuji. <clears throat> Já bych vám chtěl, paní ministrině, popřát hodně štěstí a doufám, že vaše mm, předsednictví bude úspěšné. Já bych se chtěla zmínit eh, o další věci, která je pro mě velice důležitá a týká se mm, biologické rozmanitosti a ochrany ochrany biologické rozmanitosti v EU. Je to totiž eh, i odraz kulturního dědictví Evropské unie. Já mám trochu obavu z toho, že naše generace má tu výsadu, Když se podíváme totiž zpět do pravěku období před 10 tisíci, 20 tisíci lety, tehdy vlastně člověk homo sapiens se živil půdou a vlastně také mu leželo na srdci, jak, v jakém stavu jsou jeho zvířata. Mám pocit, že tahle tradice zmizí a že tohle dědictví není dostatečně chráněno. Dešní zemědělci a výrobci nemají tu eh, výrobu, produkci pod kontrolou a to není dobré dědictví, eh, které předáme svým dětem, které už se nebudou moci těšit eh, vlastně plodům z naší země, tak jako my, rajčata, okurky a podobně. Já to považuji za velice důležitou věc. Myslím, že se o tom nedostatečně hovoří. Myslíte si, že během svého předsednictví byste mohli učinit první krok k vytvoření vlastně takové banky OSIF, která zajistí zachování biologické rozmanitosti a celé škály rostlinných výrobků. Děkuji. Bene. Grazie. Ano, děkuji mnohokrát. Děkuji Spirosi, děkuji všem kolegům. Eh, Milá Mete, 19 poslanců vystoupilo, takže skutečně velmi rozmanitá diskuse. Vám se určitě, doufám, podaří vyjádřit se k tomu dostatečně koncizně. Děkuji vám předem. Děkuji vám, pane předsedo. Já chápu, že se hodně poslanců vzalo slovo, protože to jsou důležitá témata. A vy všichni jste poukázali na velice důležité problémy, o nichž je třeba diskutovat. A jsem si jistá, že by se o nich dalo diskutovat velmi dlouho. Je třeba najít řešení všech problémů, které jsem já zmínila a které jste vy zmínili. Musíme najít společná řešení. A musíme si uvědomit, že se nacházíme v době finanční krize. Což znamená, že je třeba hledat nová řešení. A já chci, abychom našla řešení, která budou posunem ku předu. Nepotřebujeme včerejší řešení, potřebujeme nová řešení. A jak ta řešení budou vypadat? O tom právě budeme diskutovat. Kam směřujeme? Kam svět změřuje? Musíme si uvědomit, a někteří z vás se vyjádřili k tomu, já musím teď říct, že já teď, teď jsem jako předsednictví, ale ne tolik dánská ministrině, i když pořád jsem dánská ministrině, ale musím to vyslovovat i Dánům. Nemůžete po mně chtít, eh, že pojedu do Bruselu a budu tam hájit zájmy Dánska. My teď tady eh, musíme působit jako předsednictví a plnit eh, odpovědnost, která s tím souvisí, být lojální, hledat společná řešení a neprosazovat si své vlastní zájmy. Samozřejmě někteří voliči v Dánsku s tím příliš nesouhlasí, ale i taková je má žádost, tak to se chovat. Takže ano, odpovím i na vaše otázky o Dánsku, ale nebudu eh, se na to tolik soustředit, protože žijeme v globalizovaném světě a tomu se musíme přizpůsobit. Ano, dovážíme, ale také vyvážíme. A řada našich vývozů eh, vychází z dovozu a naopak. To znamená, musíme se zamyslet nad tím, co my můžeme udělat pro to, abychom přežili v, na celosvětovém trhu. Co my můžeme nabídnout? To si, tuto otázku si musíme položit. Já si myslím, uh, ekonomové v OECD by se mnou souhlasila, nebo možná já bych spíš souhlasila s nimi, oni to asi vymysleli jako první, že e, ekologické hospodářství e, teď e, stagnuje. Nemůžeme vlastně konkurovat ve světě nízkými mzdami, ale můžeme konkurovat vysokým, vysokou kvalitou, kvalitními životními podmínkami zvířat, udržitelností, inovacemi, inovace, nové výrobky to určitě nabídnout můžeme. Udržitelné hospodářství samozřejmě sebou nese i malou výrobce, malou regionální výrobu, samozřejmě ano, ale můžeme zajistit obojí. Myslím, že je důležité o čem někteří z vás hovořili, a sice, že v členských státech musíme provádět právní předpisy stejně. Bylo to tady zmíněno na několika konkrétních případech. Nejdůležitější je to asi u dobrých životních podmínek zvířat. A opravdu s vámi souhlasím my jsme o tom diskutovali eh, na radě právě v souvislosti se slepicemi, hovořili jsme o eh, v tom souvislosti s mm, vepři, kde ta eh, směrnice vejde v platnost 1. ledna 2013. A požádali jsme komisi, aby byla velice přísná na členské státy. A komise nám řekla, bylo to dneska nebo včera odpoledne, že už zač- zahájili řízení pro porušení práva vůči 14 členským státům týkající se eh, klecového chovu eh, slepic a příslušných právních předpisů. To je poměrně rychlé, protože je teprve leden a oni už zahájili eh, ty právní kroky. A já myslím, že to je právě dáno tím, že evropští občané eh, volají po lepších životních podmínkách zvířat. Parlament na to poukazuje, říká to i rada. A teď tedy eh, musíme dostat svým slovům. Ale myslím, že jedna z budoucích odpovědí je to, že když připravíme nějakou regulaci která vlastně začne platit až za dlouho. Je tam třeba 12 let na, na implementaci, protože jsme nechtěli eh, vlastně tím nějak překvapit zemědělce, protože oni samozřejmě na to musí si, mm, jak si přebudovat kapacity. Dali jsme tam tedy velké časové rozmezí na provádění, ale do budoucna u těch dobrých životních podmínek zvířat je třeba vlastně dělat, řekněme, takové zastávky na té cestě, abychom zajistili nebo zkontrolovali, že se opravdu v těch zemích něco děje. Já úplně souhlasím s tím, že je rozhodně nepřijatelné, že zemědělci vlastně si konkurují v různých zemích podle různých pravidel. My potřebujeme rovné podmínky pro všechny i v oblasti dobrých životních podmínek zvířat. To je velice důležité téma. Také chci říci, že až budeme mít konferenci o dobrých životních podmínkách zvířat, budeme se zabývat i náměty eh, komise týkající se eh, ukazatelů o životních podmínkách zvířat. Máme přísné právní předpisy, hovoří se o tom, že to přináší byrokracii a podobně. Možná něco z toho by se dalo vyřešit. Eh, Potřebitelé to žádají, ale také možná by to pomohli eh, tomu pomohly právě ty ukazatele. Danští eh, změdělci eh, vlastně produkují vepřové pro anglické supermarkety a musí vlastně plnit přísnější podmínky, než by platili v Dánsku a dělají to, protože to je pro ně vlastně výdělek navíc. A to jsou věci, o kterých bych chtěla diskutovat. Bylo tady řečeno, že by se to mělo opírat o vědecké poznatky. Ano. A teď bych se možná trochu měla vrátit zpět a říct něco osobního. Já jsem vyrostla na venkově. Začala jsem jako agronomka, působila jsem na ministerstvu zemědělství, na ministerstvu pro otázky spotřebitelů, pak jsem se stala poslankyní a teď jsem ministriní já jsem skutečně eh, pracovala, žila v zemědělství celý svůj život a jsem pevně, opravdu pevně přesvědčena, že evropští zemědělci jsou schopni se posunout ku předu. Jsem pevně přesvědčena, že evropští zemědělci dokážou přispět eh, naší společnosti i v dobách krize a my musíme pomoci. Musíme jim eh, pomoci tím, co se od nich čeká do budoucna. To je můj osobní náhled. S tím, nebo díky tomu, co mám za sebou ve svém životě. Musíme skutečně se soustředit na jejich budoucnost a pomáhat jim. Někdy eh, tedy říkám, neříkejte to dánským zemědělcům, že jsem vám to řekla, já občas říkám, že je třeba na ně trochu zatlačit, trošku je postrčit, ale ono to opravdu pomáhá. A teď zase budu mluvit jako za předsednictví. Pokud jde o konkrétní návrhy, eh, diskuse o prvním, druhém pilíři, tuto diskusi povedeme v březnu. Chci k tomu říci, že myslím, že když budeme diskutovat o přerozdělení, diskutujeme o tom nejenom v rámci prvního pilíře. Musíme tam zahrnout i druhý pilíř, eh, protože to spolu souvisí. A to je jedna z důležitých diskusí, které nás čekají. Pak je tady i diskuse o ekologizaci. Hodně lidí tady říká, že je problém s ekologizací v prvním pilíři. Já si myslím, že to je jeden návrh ale návrh také může být takový, že rozšíříme tu škálu eh, ekologizace v prvním pilíři, takže tam bude více možností eh, pro splnění té části ekologizace. Tady je problém v Evropské 27 najít nebo shodnout se na stejných prvcích ekologizace pro všechny země, protože v, různých zemích je různá půda, různé klima, různé všechno, různé jazyky. Všichni jsme různí a přesto jsme pořád spolu. A potřebujeme tedy najít společné řešení, společnou půdu. Možná musíme nabídnout více možností pro tu ekologizaci. Co je pro mě jako zástupce předsednictví důležité, je, že to nesmí narušovat hospodářskou soutěž to je velice důležité. To je samozřejmě diskuse, kterou můžeme vést. Můžeme diskutovat o rozdělení mezi členské státy. Někteří z vás eh, mluvili o eh, vnitřním přerozdělení v jednotlivých státech. Ale to je velice složité téma, protože o tom si rozhodují členské státy sami to už, eh, když se podíváme do historie, každý členský stát se o tom vždycky sám rozhodoval, takže je, to je velice složité eh, nějak změnit. Já s tím aspoň takto počítám. A pan předseda se mnou souhlasí. Děkuji. samozřejmě si musíme vybrat tu správnou bitvu. Někteří z vás říkají, že jsem velice ambiciozní a to je pravda ale musíme si skutečně tady vybrat tu správnou bitvu, kterou budeme bojovat. Někteří poslanci hovořili o biologické rozmanitosti. Já také považuji biologické, rozma, biologickou rozmanitost za důležité téma. To, to dědictví, jak jste o tom mluvil, to je opravdu pro nás zásadní. Musíme si toto dědictví uchovat. Musíme zajistit, že naše tradice i naše hodnoty, náš způsob života bude zachován. A platí to samozřejmě i pro biologickou rozmanitost. A není to jen proto, že jsme podepsali úmluvy o biologické rozmanitosti, ale je to prostě důležité pro nás všechny, abychom si zachovali tu kvalitu života, která souvisí s různorodostí eh, uvnitř našich zemí a i mezi zeměmi um, navzájem. Těch 7% ekologizace, to je také pro některé problém. A dalo by se diskutovat o tom, že by to nemělo být vlastně procento na hospodářství, ale na region. To je také možnost, protože potom byste mohli vyjmout oblasti, eh, v případě, že těch 7% by vlastně platilo pro větší oblast, tak pak by bylo možné to eh, různě rozdělit mezi jednotlivé hospodářství. Já samozřejmě nechci říkat, že v Irsku už se nebude produkovat nic a všechno se bude produkovat v Německu. Asi ty regiony by měly být nastaveny v menším rozsahu, ale dovedu si to představit třeba v malých zemích, jako je Dánsko, kde máme vlastně eh, řeky, které teď mají eh, spoustu vody, která k nám padá z nebe. Eh, máme problémy s klimatickými změnami a můžeme říci, že tam prostě necháme jenom pasoucí se krávy. Na, té půdě to bude těch 7% a pak zbytek budeme produkovat na kvalitní orné půdě která je těžká a která je skutečně eh, úrodná. Ale to jsou jenom návrhy, to jsou způsoby, eh, cesty, jakými by se ta diskuse mohla ubírat, abychom nalezli různé možnosti, eh, jak přistoupit k návrhu komise, jak to mm, realizovat. Jak to nakonec dopadne, uvidíme. To je to prostě téma do diskuse. Já nevím, jak to dopadne, ale mohu vám přeslíbit že učiním maximum pro nalezení společného řešení a e, řešení, které bude užitečné pro budoucnost a samozřejmě budu i nadále s vámi vést dialog. Už jsem to řekla ve svém úvodu a řeknu to znova. Nejen, že máme tady historickou možnost, ale řekla bych přímo historickou povinnost najít společnou e, půdu společné řešení reformy společné zemědělské politiky. Chceme to učinit, pustíme se tedy do práce, do práce tak ať Evropa skutečně pracuje. Děkuji. Veramente grazie, veramente grazie Met, è stato un discorso... Ano, Mete, opravdu srdečně děkujeme, bylo to naprosto jasné poselství zaslouží si, abychom o něm dále přemýšleli. Ocenili jsme tvou upřímnost, také tedy to, jak opravdu ovládáš eh, tyto zemědělské otázky a budeme spolupracovat samozřejmě tedy s dánským předsednictvím, abychom dospěli ke zdárnému výsledku. Myslím, že skutečně jsme měli velmi zajímavou politickou rozpravu s velmi různorodým spektrem názorů. Samozřejmě ale důležité je, abychom tedy společně svedli tento důležitý boj. Teď si uděláme dvouminutovou přestávku, abychom mohli doprovodit paní předsedkyni Rady pro zemědělství a pak se budeme zabývat dvěma posledními body na programu. Pas, hein. Et comme on n'a pas d'hiver, euh... c'est ça. Donc c'est en fait visiblement un moucheron qui. Je sais pas. Colleghi, dobbiamo riprendere i lavori. Kolegové, musíme pokračovat v práci. Finiremo prima. Když budeme postupovat rychle, tak můžeme skončit dřív. Teď máme na programu zeměpisná označení aromatizovaných vinných výrobků navrhovatelem Herbert, Herbert Dorfman. Ten návrh zjednodušuje platná ustanovení tím, že se zavádějí zeměpisná označení, což má přispět k vyjasnění označování. A já dávám hned slovo našemu navrhovateli, Eh, panu Dorfmanovi. Mi sa che parlo italiano perché è una questione prettamente italiana. Moc krát děkuji, pane předsedo. Já budu v tomto případě mluvit italsky, protože je to opravdu velmi italské téma a velké množství vinic je navíc v Itálii. Není to úplně jednoduché, proto mi dovolte, abych na začátek se to pokusil vysvětlit. My jsme zpracovali stanovisko o geografickém označování těchto výrobků. V rámci procesu, postupu spolurozhodování jsme do toho byli zapojeni, nikoliv, že bychom to tady psali jakožto výbor. Ve skutečnosti bychom aromatizované vinné výrobky mohli rozdělit do tří skupin. Jeden typ výrobku se vyrábí v minus 16 stupních, druhá skupina v minus 15 a aperitivy tam je 50 objemu vína, respektive alkoholu. Itálie vyrábí spoustu těchto výrobků, částečně něco je v Španělsku, to je sangria, a také v Německu, takzvané svařené víno Glühwein. Jinak v Evropě v podstatě takovéto věci se nevyrábějí. Zde nyní máme návrh, který pozměňuje legislativu žádným zásadním způsobem, ale je to změna legislativy. Je jasné, že se musíme eh, dosáhnout schody s Lisabonskou smlouvou a to je asi ta nejobtížnější část. To je to nejobtížnější proto, že se zde musíme zabývat těmi akty v přenesené pravomoci. Aromatizované vinné výrobky mohou být výrob, vyrobeny pouze za předpokladu, že je v tom samozřejmě jistá část alkoholu. Existuje ale jiná, jiný způsob výroby, například fermentace. I v tomto případě se jedná o velmi technické věci. Má to ale také svůj politický rozměr. Ten vinný základ musí být evropské stolní víno, To znamená, z právního hlediska to musí být víno. A to evropské víno. Nemůže tedy jít o dovoz z zemí mimo společenství. Je zde také poměrně dlouhá část eh, o tom, eh, jak se věci mají o těchto, eh, ohledně toho zeměpisového označení výrobků. To je něco, ale co všichni již dávno známe. Pokud jde o čísla, tak jsou to zejména několik málo velkých firm, které mají kontrolu nad tímto trhem, které vyrábějí nejvíce takovýchto výrobků, například eh, firma Martiny. Aromatizované vinné výrobky jsou vyroběny na základě velmi eh, přesných receptů a tyto recepty nejsou o veřejnosti známé. Přesto Španělsko nebo jiné země, Německo třeba, mohou mít v této oblasti svůj zájem, protože možnost ochrany zeměpisného hračení je samozřejmě něco velmi zajímavého. Můžeme tedy postupovat stejným způsobem jako u běžných vín. Tím jsem několika slovy snad popsal návrh komise. Politická diskuze se bude pravděpodobně točit kolem toho sladění s Lisabonskou smlouvou. Děkuji, Herberte. Nyní je prostor pro diskuzi. Paní Garcia, prosím. Presidente, muchas gracias, señor Dorfman, por la... Ano, děkuji za toto vystoupení. a za tuto iniciativu komise, která skutečně se týká celé řady aspektů eh, a která chrání také zeměpisná označení. Spolu tedy s tím, co je předpokládáno v mezinárodních předpisech. Tyto tři kategorie by rovněž měly být revidovány aromatizovaná eh, vína, aromatizované vinné nápoje a aromatizované vinné koktejly. Itálie, Francie, Německo, to jsou také země, kterých se to týká a proto je skutečně třeba zlepšit legislativu, aby se v těchto aromatizovaných výrobcích skutečně podporovala eh, přítomnost vína. je třeba v tomto textu vyjasnit skutečnost, že přidávání alkoholu má být jenom jedna z možností, že to nemá být tedy povinnost a že se má třeba využívat pro slazení vermutu. Myslím si, že eh, se tento požadavek opravdu k nám dostal od lidí z praxe a já tedy děkuji za tuto možnost, pane předsedo. Ano, děkuji. Omlouvám se, teď jsem tedy neslyšel to, co říkal pan předseda. Každopádně děkuji panu Dorfmanovi, který připravoval tuto zprávu. Já mám několik zásadních otázek k tomuto dokumentu. Když si to člověk přečte, tak samozřejmě je zde opravdu spousta obsahových eh, záležitostí a jestliže jsem pochopila to, co pan Dorfman říkal, potom v tomto dokumentu jsou části, ke, kterému, ke kterým se můžeme vyjadřovat a eh, v jiných částech tam příliš toho není moc, co bychom mohli říci. Jsou to tedy jisté zásady, ale jsou tam také otázky, oznamen, eh, otázky označování, etikety, ale také otázky zeměpisích označení aromatizovaných vinných výrobků. To jsou věci, které jsou určovány zákonodárci. Parlament je zákonodárce, takže musíme být součástí spolurozhodování. Podíváme se ovšem na články další, tedy například 14, to je jeden bod z mnoha, tak zde se to týká eh, předběžných řízení na národní úrovni. Například eh, může mé na národní úrovni odmítnout eh, eh, žádost o ochranu zeměpisného označení v případě, že nebylo splněny té podmínky. Je zde tedy opravdu otevřeno spoustu otázek a já se ptám, v čem spočívají ty novinky. Myslím si, že to zeměpisné označení to je něco, co je nového, to je něco, co vyplývá z trhu vínem a otázkou je tedy, zda na tomto postupu něco můžeme měnit, anebo je to čistě technická záležitost, která bude prováděna pomocí aktů v přenesené pravomoci. Jestliže tedy můžeme mít změny také v těchto detailních otázkách, tak bych tedy opravdu ráda věděla, například u článku 14, kdo ve skutečnosti stanoví tyto zvláštní požadavky, co se tím také myslí, co takovéto požadavky musí obsahovat. Je to všechno již stanoveno v tom nařízení nebo v, tom, eh, eh, v té organizaci trhu s vínem? Já tady mám celou řadu obav a myslím si, že parlament by měl mít povinnost tyto věci také diskutovat a to i v té úrovni detailu. Děkuji. Spiros Danellis. Ano, děkuji. A teď Spirus. Νομίζω ότι η πρόταση της Επιτροπής για αναθεώρηση είναι σε θετική κατεύθυνση. Θέλω να... Tento návrh jde správným směrem. Zejména bych chtěl zdůraznit, že je důležité používat výhradně víno na zlepšení těchto aromatizovaných výrobků. protože to je něco, co by nám mohlo dále umožnit eh, s odbytem evropského vína, když to bude používáno jako vstupní surovina pro ty aromatizované vinné výrobky. Je jasné, že zde zohledňujeme také technologický vývoj za poslední léta. Eh, my musíme také garantovat jistou kvalitu a v neposlední řadě je také užitečné zmínit, že pokud jde o spotřebitele, Musíme zajistit a garantovat kvalitu a to souvisí také s informacemi, které uvádíme na výrobku. To se může také týkat tradičních postupů výroby a oblasti, odkud takovýto výrobek pochází. Děkuji. Molto bene, grazie. Ano, děkuji, výborně. A dávám slovo zástupci Evropské komise. Prosím. Uh, thank you, Chairman. I just uh, wanted to, outline and in line. Souhlasím s tím, co říkal řecký člen Evropského parlamentu. Hlavním cílem tohoto nařízení je aktualizovat velmi staré nařízení o aromatizovaných vinných výrobcích. Chceme také zajistit, aby v tomto typu produktu mohlo být používáno více vína. Tento typ je také v souladu s tím, co si žádá trh. To jsou tedy výrobky s nižším obsahem alkoholu. My jsme proto přizpůsobili tento návrh v souladu s tím, o čem jsme mluvili jak s členskými státy, ale tak se zúčastněnými stranami z oblasti průmyslu. Hlavním cílem tedy je přizpůsobit eh, legislativu stávající situaci a zajistit, že v takovýchto typech výrobků může být použito více vína. To je asi všechno. Děkuji. Bene, ringraziamo i rappresentante della Commissione. A questo punto ridò ano, děkuji zástupci komise. A ještě někdo se hlásí o slovo? Prosím. Mám ještě dodatečnou otázku. Znamená to, že tato zpráva, kterou jste poskytli parlamentu, je něco, na čem Evropský parlament může pracovat. Znamená to tedy, že se jedná o zásadní změnu eh, nařízení a určitě to tedy není pouze čistě technická záležitost, ale zde jde také o obsahové záležitosti. Aromatizované vinné výrobky které se uplněny v různých v jiných regionech, tak to znamená, že tam také musí být odpovídající etiketa. Musíme být velmi opatrní v oblasti ochrany zeměpisných označení. Co to tedy znamená plněno v Berkastl Kust? Potom to vyplněno, teda pardon, plněno v příslušném regionu musí být také velmi jasně čitelné. Znamená to tedy, že musíme s tímto dokumentem pracovat opravdu od A až do Z. Tak jsem to pochopila. Děkuji. Dottor Zorilla, se si può intervenire, poi darò la parola a Dorfman per concludere. Ano, děkuji. Přejete si na to reagovat? And there is one element in this, in this draft. V tomto návrhu je pouze jeden eh, prvek, který je nový, a to je právě ta oblast ochrany zeměpisných označení, protože to stará eh, legislativa, to staré nařízení nic takového tam nemělo. My jsme toto dali do souladu s eh, dohodou TRIPS a s dalšími nařízeními v Evropské unii, která se týkají ochrany zeměpisných označení v zemědělství, ve, v oblasti vína a v oblasti alkoholu. Chceme proto sladit eh, stávající návrh nařízení jak s dohodou STRIPS, tak to chceme eh, harmonizovat s ostatními eh, nařízeními. Jestliže se ptá, eh, ptáte, jestli do toho můžete zasahovat, tak samozřejmě říkám ano, my to předkládáme jakožto komise, návrh radě a parlamentu. Ve skutečnosti se jedná o aktualizaci starého nařízení s tím, že tam jsou doplněna pravidla ochrany zeměpisných označení. Jsou tam opravdu drobné změny v oblasti definicí jich a tak dále, ale myslím si, že opravdu máte právo na to předkládat návrhy na změnu. Mám sebou také právníka z našeho generálního ředitelství Jane, může tak tomu možná něco říci? Jane tedy říká, ano, můžete do toho zasahovat. Děkuji. Herbert, a tele conclusioni, grazie. Ano, děkuji mnohokrát a teď tedy závěrečná slova. Auch äh, ungenaus. Já jsem se předtím možná nevyjádřil úplně jasně, proto paní Klás ještě zkusím tyto věci vysvětlit. Je to opravdu svým způsobem specifické. Toto nařízení má dvě části, pokud jde o naše pravomoci rozhodování. Za prvé, je to část, kde se e, zabýváme e, výrobou těchto výrobků. To je v příslušnosti výboru pro eh, životní prostředí. A pan Bartolo si myslím, že to má na starosti. A k tomuto část, v této části my zpracováme stanovisko pro výbor pro, země, pro životní prostředí. V té druhé části ovšem máme e, příslušnost my, jakožto výbor pro zemědělství. A vzhledem k tomu, že se jedná o postup spolurozhodování, určitě do toho můžeme mluvit, to je jasné. Myslím si, že do jaké míry do toho můžeme zasáhnout, k tomu již řekl zástupci komise dost. Akorát bych chtěl apelovat na kolegy, kteří mají na tomto tématu zájem, aby se na mě obrátili, abychom mohli v budoucnosti vypracovat dobré, dobré stanovisko Evropského parlamentu. Děkuji. Bene, grazie a Herbert Dorfman, ringrazio i colleghi. Ano, děkuji kolegům, kteří vystoupili na toto téma a teď můžeme přejít k poslednímu bodu programu. Vítáme tedy nezávislého předsedu Rady FAO, pana Lika Gvio. Vážený pane předsedo, vy nám tedy něco řeknete k určitým aspektům bezpečnosti potravin. Jak víte, pane předsedo, několikrát jsme se již vyjádřili k těmto otázkám v rámci parlamentu. A já jsem říkal, že tedy náš výbor měl příležitost se již několikrát k těmto otázkám vyjádřit. Víme, že ten přechod ze 7 na 9 miliard obyvatel bude představovat eh, nutnost zvyšovat skutečně výrobu potravin do roku 2050 asi 80 což jsou tedy odhady FAO. Podle eh, zprávy, kterou jsme odhlasovali v rámci naší práce v prosinci roku 2010 jsme si jasně vytyčili jako cíl, že musíme zajistit potraviny, které budou opravdu kvalitní, zdravotně nezávadné a za dostupné ceny. Od vzniku eh, společné zemědělské politiky jsou toto také hlavní cíle této politiky a víte, že reforma SZP má skutečně zásadní význam pro druhou část našeho volebního období a že je velmi významným centrem zájmu pro EU. Máte teď slovo a doufám, že budeme potom moci skutečně diskutovat. Ano, děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, místo předsedové, dámy a pánové, členové výboru vážení hosté, chtěl bych vám srdečně poděkovat za to, že mi dáváte příležitost, abych se dnes před vámi vyjádřil k těmto tak důležitým tématům, jako je tedy e, řízení e, bezpečnosti potravin na celosvětové úrovni. Váš výbor pro zemědělství a rozvoj venkova, ke kterému ještě třeba přidat rybolov, jsou skutečně zcela neoddělitelné, tedy součásti politiky pro zabezpečení potravin. Já jsem byl zvolen tajným hlasováním 191 zemí členskými tedy zeměmi organizace v listopadu 2009, potom potvrzen tedy v červenci Měl jsem příležitost v té příležitosti před rokem se dostavit před Evropský parlament ve Štrasburku. S mnohými z vás jsem se setkal a měl jsem možnost tedy vyměnit si s vámi názory na otázku vztahu mezi FAO a parlamentem. Od našeho posledního setkání za posledních 12 měsíců byl vývoj takový, že ta dnešní výměna názoru mi připadá velmi relevantní ze dvou důvodů. Jednak proto, abyste měli tedy poslední informace o tom, jak vypadá situace v sídle FAO v Římě, ale také v praxi a abyste mi na druhou stranu řekli, jaká jsou vaše očekávání, očekávání vašich zástupců. S tím, že tedy se znovu objevují problémy hladu například v africkém rohu a v následujících měsících či týdnech také v subsaharské Africe, Rok 2012 a 11 tedy potvrdili velmi zřetelně, že otázka zabezpečení potravin je jeden skutečně z centrálních bodů na programu mezinárodních organizací a že vývoj celosvětový vývoj, tedy pokud jde o růst počtu obyvatel, eh, k tomu také patří každém případě bychom si ovšem občas měli dovolit i jistou dávku optimismu. A pokud tedy budeme my připraveni na to, že nás v roce 2050 bude 9 miliard, v roce 1950 nás bylo 2,5 miliardy a mezi rokem 1950 a dnešním dnem se nám přece jenom podařilo uživit eh, o 4 miliardy obyvatel země více. Neříkám, že se to musí opakovat stejným způsobem, ale jistá naděje zde existuje, pokud je o eh, schopnost přizpůsobovat se. Ostatní země G20 to dobře pochopili, přijali specifický akční plán pro eh, summit, který se konal v listopadu. Vaše instituce, Evropský parlament, zejména na základě Komargy, tedy vašeho výboru skutečně velmi zřetelně zasáhla do tohoto vývoje, pokud si vzpomínám. Eh, je to tedy záležitost plenární zasedání i toho, co bylo přijato ve Štrasborku minulý týden, pokud tedy jde o biocidní mm, přípravky, pokud jde tedy o distribuční řetězec pro zemědělské vstupy a také pokud jde o plítvání potravinami, ale také pokud jde o pomoc tedy těm nejpotřebnějším protože je to otázka, která se netýká jenom toho, co se odehrává mimo Evropu, ale týká se to samozřejmě i toho, co vidíme v Evropě. V Římě e, vývoj, který bude mít asi největší dopad na život organizace a na její schopnost projevovat se efektivně boji proti hladu, je to, že se funkce ujal nový generální ředitel brazilec José Graciano da Silva, a to 1. ledna Připomínám to proto, že ne tedy každý den se mění ředitel na tomto místě. Dva předcházející ředitele eh, pracovali tedy na svých místech 18 let. Pan Graciano da Silva eh, mezi prvními kroky, které učinil jako generální ředitel, ukázal, že je skutečně tedy nositelem výrazné změny kultury, kterou potřebuje FAO proto, aby znovu nastolila důvěru jak ve svých řadách, tak vůči partnerům, aby se jí skutečně podařilo provést reformní plán, který byl přijat v roce 2008. Každý z nás ví, že Restrukturalizace mají cenu pouze tehdy, kdy ti, kdo je provádějí, eh, jsou skutečně eh, naladěni na stejnou strunu, pokud jde o uplatňování hlavních opatření v rámci projektu a pokud tedy se dokáží jaksi postavit k těmto věcem tak, aby je vnímali v dlouhodobém měřítku. Otázka zabezpečení tedy potravin pro celosvětové měřítko je skutečně tedy stvárněna v rámci výboru, který je do velké míry otevřen vůči spolupráci s občanskou společností, s radou a že to jsou skutečně tedy ty nejmarkantnější složky celého toho vývoje. V roce 2012 nový generální ředitel by měl ukončit tuto etapu a znovu tedy zajistit, aby FAO byla přítomna e, přímo tedy v terénu, aby skutečně tedy bojovala proti hladu na základě decentralizovaného mechanismu. Spolupráce jich, jich je jeden tedy z pěti os spolupráce, strategické spolupráce pro FAO, což samozřejmě nevylučuje ani možnost trojstrané spolupráce, eh, do které budou zapojeny i organizace Severu. Ostatně byla uzavřena dohoda mezi FAO a Evropskou unii teď v nedávné době. Pokud jde o širší tedy možnost otvírat se vůči občanské společnosti, včetně tedy soukromého sektoru, zde by měla být velká váha tedy přiznána e, družstvům. V roce 2012 budeme mít tedy Mezinárodní rok družstev a FAO chce využít této příležitosti k tomu, aby lépe tyto subjekty zapojila do své činnosti v rámci komunikace vůči vnějšímu prostředí, ale také uvnitř organizace bylo dosaženo značného pokroku, který tedy se ještě dále projevuje, protože FAO skutečně tento pokrok potřebuje. Jde tady například o provádění eh, určitých hlavních směrů týkajících se například pozemkových záležitostí, týkající se tedy zabezpečení kvality potravin v rámci tedy toho výboru pro bezpečnost potravin. A to všechno by mělo být tedy hlavními body naší činnosti pro rok 2012. Lepší spolupráce mezi jednotlivými subjekty také v rámci OSN se očekává, ať už tedy jde o Mezinárodní zdravotnickou organizaci, nebo ať už jde o UNESCO, ať už jde o další struktury, které skutečně působí poblíž eh, přímým tedy aktérům. Už toto bylo zahájeno, ale je třeba tento proces dále podpořit. Je třeba, aby zde skutečně existovala součinnost, eh, která je samozřejmě dána i nezbytnostmi, které vyplývají z hospodářské krize. Je třeba, abychom měli skutečně efektivní působení zajištěné přímo v praxi abychom mohli dosáhnout úspěchu. Pan Graciano da Silva se jistě dostaví mezi vás co nejdříve. Evropská unie je skutečně naším prvním partnerem pro FAO. 42 rozpočtu FAO přichází tedy z EU a jejich členských států. Eh, tedy pan generální ředitel bude eh, k vám hovořit přímo. Já nechci nějak předjímat, co vám může říci, nicméně eh, zde chci neformálně některé věci nastínit ze svého postavení jsem vlastně takovým pojitkem mezi sekretariátem organizace a všemi tedy dalšími subjekty. A jak už jsem říkal, měl jsem k tomu příležitost některými z vás už v minulém roce ve Štrasburku, vy se zde jevily takové dva hlavní směry spolupráce s Evropským parlamentem. Za prvé jde o to, abychom prováděli společnou koncepční práci na ta témata, která jsou skutečně centrální pro eh, bezpečnost potraviny. Je tady tedy otázka sdílení analytických eh, nástrojů, které nám umožní, abychom skutečně úspěšně bojovali proti hladu a zvítězili v tomto boji. Chtěl bych zde ukázat na jeden příklad, a to je EZP a její tedy vývoj od samého počátku. Je zřejmé, že několik z hlavních zásad této politiky by bylo možno uspůsobit i v rámci regionální politiky v rozvojových zemích. Pokud jde o SZP e pro rok 2013, její dopad na bezpečnost potravin v celosvětovém měřítku a na celosvětový trh by skutečně mohla být ještě lépe tedy vysvětlena právě mimo hranice EU. A za druhé, je potřeba, aby EU byla lépe zastoupena v rámci orgánů FAO. Samozřejmě FAO dobře zná jednotlivé rozdělení mandátů mezi komisi, radu, Evropský parlament, eh, vnější službu a tak dále. A ví tedy také, jaká omezení jsou s tím spojená, že není vždycky jednoduché toto partnerským zemím na světové úrovni vysvětlit. Je ovšem třeba tedy tyto věci dobře znát, aby Evropská unie získala lepší prostor v rámci naší organizace, protože podle pana Barnier eh, FAO představuje skutečně tedy takový eh, určitý zemědělský eh, parlament a je třeba, aby skutečně tedy bylo dobré lépe zdůraznit působení EU protože v současné době Evropská unie, jak už ukázala i v minulosti, zejména při vypracování a přijetí reformního plánu pro rok 2008 Evropská unie může skutečně plnit dvě velmi zásadní funkce. Za prvé může usnadňovat dialog mezi regionálními skupinami a může také vlastně přinášet nové iniciativy do multilaterálních diskusí má přítomnost zde je tedy určitá vybídka k, ke konkrétní diskusi o těchto nových možnostech, protože Evropský parlament v rámci spolurozhodování eh, by měl mít skutečně tedy trvalé vztahy s námi na tato témata, která jsou skutečně zásadní pro rovnováhu ve světě. Děkuji vám za pozornost a děkuji za to, že jste mne pozvali, abych se tedy zde před vámi k těmto věcem vyjádřil. Ano, děkuji mnohokrát za tento velmi významný příspěvek. Je to skutečně velmi důležité téma týkající se eh, bezpečnosti potravin. Je jisté, že otázka bezpečnosti potravin sehrává zcela zásadní úlohu a bude hrát tedy velmi významnou úlohu i v rámci reformy EZP. Děkuji tedy našemu hostu a zahajuji diskusi. Děkuji, pane předsedo. Mohu se skutečně připojit k tomu, co zde zaznělo od pana Gvio. Zejména, že je třeba vyslat jasné poselství. Za prvé, je třeba zabývat se tím, co může v této oblasti nastat v nejbližších letech, ale také zde existuje určité očekávání, pokud jde tedy o to, jak se s tímto problémem vyrovnáme, jak budeme schopni s tím nakládat. Minulý týden jsme jednali na téma plítvání potravinami. A já bych chtěl vědět, zda zde existuje nějaká iniciativa FAO v této oblasti. Protože eh, by mě zajímalo, zda skutečně je to téma, které také řešíte. mně se zdálo, že toto téma často zůstává poněkud na okraji. Bylo řečeno, že to můžeme tak trochu přenechat charitativním organizacím, ale že to nikdo nepokládal za nějaké podstatné téma, které by spochybnilo eh, otázky tedy rozvoje tak, jak se v poslední době odvíjel. Jenomže zde skutečně jde o plítvání potravinami, které by jinak mohly být naprosto dobře využity pro výživu. A v našich bohatých oblastech světa je toto velmi častý jev. Nesmíme také zapomínat na to, že v Evropě 80 milionů lidí žije skutečně na té hranici, na Prahu chudoby či pod ní. Ale pak tady je celá ta jižní oblast světa, která má opravdu velké problémy, pokud jde o dodávky potravin. Existuje zde nějaká spolupráce na toto téma? Ano, děkuji vám za vystoupení. Nevím, zda pan předseda Gbio zná naši zprávu, která byla přijatá velmi rozsáhlou většinou na plenárním zasedání ve Štrasburku právě na toto téma plítvání potravin. Takže pan místopředseda. Procesy globalizacyjne prowadzą, že v obszarze... Děkuji. Postup globalizace nám ukazuje, že lidé finančních trzích se snaží o regulaci, která by měla celosvětový dopad. V Evropě jsme podnikli určité kroky. Eh, zhruba rok eh, máme dozorčí orgány eh, pro dozor nad akciovými trhy a bankami. A je, myslím, na čase také učinit kroky celosvětově. Pak tady máme eh, FAO, což je specializovaná instituce, která má mnohé zkušenosti a která ve své historii sehrála úžasnou úlohu v boji proti chudobě a podvýživě. Myslíte si, eh, že, pot, že potřebujeme nějaký nový přístup v současné době. E, jaké si myslíte, že budou hlavní vývojové trendy, pokud jde o vývoj zemědělské výroby, jak co se týče tedy e, prostoru, území, tak e, o strukturu výroby? Jaká, jaké potraviny se budou vyrábět? Změní se model spotřeby? Co je možné učinit pro omezení dopadu spekulativního kapitálu na trhy s potravinami, zejména s obilovinami? Protože mám dojem, že ta krize v letech 2007 až 2008, tak potravinová krize, kterou jsme v Evropě naštěstí tolik nepocítili, ale byla to krize, která jinak dopadla na celý svět. A já mám pocit, že tehdy ta krize byla výsledkem nejen určitých objektivních okolností, ale také důsledkem spekulací. Jak ta současná celosvětová krize se může projevit na zabezpečení dodávek potravin. A jaké kroky se přijímají v různých eh, regionech světa? Víme, že Spojené státy mají odlišný přístup, Austrálie a Nový Zéland zase jiný a jiný přístup má pak i Evropa. Omlouvám se, že kladu tolik otázek, ale myslím, že mají mnoho společného. Pak je tady také otázka liberalizace obchodu. Samozřejmě eh, nám přináší i prospěch. Díky tomu je větší zabezpečení dodávek potravin, ale zároveň to klade otázky týkající se životního prostředí a souvisejících norem. Je to vždy něco za něco. Eh, samozřejmě, pokud ty podmínky jsou nerovné, někteří mohou ztratit příliš mnoho a já se domnívám, že to je třeba mít na paměti. Děkuji. Grazie, viceprezidente Sikierski. La parola vice... Ano, děkuji panu místopředsedovi Sekierskému. Pan Bove, náš druhý místopředseda. budu říkat Liku, nebudu říkat pane Gvio, to nejsem z toho, protože se známe už dlouho, takže si budeme tykat. Ne vždycky jsme byli za jedno a myslím si, že tím bude nastaven přátelštější duch naší diskuse. Je pravda, že jsme teď v dosti složité situaci z mezinárodního hlediska. Dobře to víš, vyjádřil si to v obecných kategoriích. Já bych měl chuť ti položit eh, dvě nebo tři otázky. Eh, v současné době tedy VTO zase prožívá nezdar. Nedospěli jsme k výsledku, který byl očekáván i zejména tedy z důvodu zemědělské otázky. Nebylo by dnes dobré, abychom našli nějaký jiný prostředek, jak hovořit o obchodu se zemědělskými produkty na mezinárodní úrovni, než tak tedy archaickým způsobem, jako je tedy to, co bylo vnuceno v rámci VTO. Myslím si, že bude třeba se z této logiky vymanit, zejména proto, že se domnívám, že v rámci multilaterálních vztahů pro zemědělce eh, je skutečně třeba nastavit určitá ochranná opatření, protože jinak bilaterálně to skutečně nese sebou velké nezdary. Hovořuje, hovoří se zde o otázkách Mercosuru, o tom, jaké problémy tedy to sebou nese, že zemědělství vlastně bude takový prostředek, jak vyrovnat situaci mezi zemědělstvím a službami a tak dále. A to tež můžeme říct i na téma Maroka. Druhá věc, FAO, vím, vede velmi konkrétní šetření týkající se otázky osudu tedy zemědělské půdy a land grabbing, jak se tomu říká v angličtině. Myslím si, že je to skutečně choulostivá otázka pro stále více zemědělců v mnoha regionech světa, myslím na Afriku, ale i na jiné oblasti. E, týká se to i Jižní Ameriky. Existují zde problémy mezi státní politikou nebo politikou určitých společností a v souvislosti s tím tedy i otázka Eh, paliv, která pocházejí z této produkce a která se dostávají do přímé konkurence tedy s produkcí potravin. A pak je tady otázka spolupráce jich a trojstrané spolupráce. Jak tedy dnes pokračuje myšlenka, která mi připadá právě velmi vhodná, to znamená vytváření určitých kontinentálních středisek pro koordinaci eh, zemědělské politiky, což si myslím je skutečně jediná možnost, jak pokročit dále. Ty jsi to tady naznačila, ale byl bych rád, kdyby si k tomu řekl ještě něco navíc. Ano, děkuji mnohokrát panu místopředsedovi Bové. A teď dávám slovo Martinovi. <clears throat> Já, ich kann mich eh, anschließen an dem, was... Já myslím, že můžu navázat na to, co říkal pan Bové ta téma dynamika na eh, zemědělských trzích bude určitě do značné míry určována tím, jakým způsobem budeme propagovat i nadále biopaliva. Jestliže máme mít 10% biopaliv, tak potřebujeme 30 milionů hektarů právě na produkci biopaliv. Eh, kromě toho v Německu ještě bioplyn. Proto si myslím, že je velmi odvážné říci, že podle stávajícího stavu můžeme uživit nyní 7 miliard lidí a za 30, lidí, za 30 let to bude 9 miliard lidí. Touto formou využívání zemědělské půdy to ale určitě nepůjde. Potřebujeme tady na mezinárodní úrovni diskutovat o tom, jakým způsobem postupovat, zda tady eh, ty obecné koncepty spolu jsou vůbec kompatibilní. Víme také, že eh, pro zemědělské účely se začínají používat i půdy, které původně zemědělské nebyly, ale i tyto půdy, nebo tato půda je někdy používána na výrobu biopaliv a nikoliv eh, potravin. To nesmíme zapomínat. Evropská zemědělská politika by mohla mít eh, značný dopad na budoucí zásobování potravinami. A já se tedy ptám, co si přejete pro zemědělskou politiku v Evropě? Mohl byste nám zcela nezávisle poradit, co bychom tedy měli dělat? Jakým způsobem bychom se měli vydat? My říkáme, chceme zemědělství, které je šetrné k životnímu prostředí a já toto v celé řadě aspektů také podporuji. Další otázkou je, do jaké míry formujete svoji politiku podle, toho světové, podle té světové zprávy o zemědělství? Nebo opíráte se spíše o zemědělství, kde v průmyslových zemích díky více vstupům je možné také dosahovat více výnosů. Podíváme se ale například také na požadavky těch malých zemědělců v těch méně rozvinutých zemích, tak je patrné, že musíme řešit také problémy přímo v takovýchto, přímo na místě a nikoli pouze řešit problémy rozvinutých zemí, a to problémy, které jsme často zavinili sami, například kvůli liberalizaci trhu nebo kvůli rozboření ochrany ve snaze zpřístupnit eh, zemědělství také, nebo trhy zemědělské trhy eh, africkým malým zemědělcům, což ve skutečnosti mělo přesně opačný dopad děkuji. Um, Moc krát děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručná, ale přišlo mi opravdu velmi zajímavé, když jste říkal, že evropská role, pardon, e, Evropská unie nehraje e, odpovídající roli ve FAO a že by mohlo Evropské společenství v této oblasti dělat více. Mohl byste k tomu říct něco více? Jakým způsobem bychom mohli zlepšit situaci v EU, respektive ve FAO? A jaké dopady by to mělo, kdyby se Evropská unie takovéto role ujala? Já jsem se dívala samozřejmě také na stránky FAO a celá řada otázek, které se tam řeší, se řeší také v Evropě. E, klimatické změny, e, e, výrobní družstva, a jiné. Vy říkáte, že toto jsou věci, které jsou také důležité pro rozvíjející se země, ale to je také součástí e, nov, reformy společné zemědělské politiky. Je to tedy určitě jistý průsečík zemědělců v rozvinutém a rozvojovém země, e, z e, regionu. Celá řada kolegů mě také podpořila na plenárním zasedání, když jsem říkala, že rozvoj zemědělství je klíčový pro eh, rozvíjející se země, kde je stále ještě nedostatek potravin a kde 95 obyvatel pracuje v zemědělství a má přesto problém k přístup, s přístupem k potravinám. Já doufám, že komise změnila své zaměření v rozvojové pomoci a uznává, že je potřeba více podpory věnovat zemědělství. Myslím si, že to má zvláštní důležitost. Uvítala bych tedy, kdybyste nám řekl, jakým způsobem zlepšit politické angažma v rámci FAO a možná byste nám také mohla říct, jaké dopady to bude mít, když se Evropa nebude angažovat intenzivněji. Myslím si, že zde existuje nebo zde vysí ve vzduchu jakási zpráva, ale akorát my ji neartikulujeme dostatečně nahlas. A nyní pan Agnew, prosím. Thank you, Chairman. Uh, I can't be the only... Děkuji. Já asi nemůžu být přece jediná osoba, která vidí tu ironii v těch posledních dvou diskuzích. Ještě před hodinou jsme diskutovali o nejlepší způsobu, jak zemědělskou půdu použít na jiné věci než zemědělskou výrobu. Nyní mluvíme o zemědělské bez, o bezpečnosti eh, potravin, respektive o tom, jak udělat potraviny bezpečné a o tom, jak zvýšit půdu pro zemědělství. Zaznělo zde, že 80 milionů os, lidí v Evropě je na hranici podvýživy. Možná to bylo 8 milionů, to těžko říct, to asi pouze tlumočníci vidí, co tedy bylo správně, ale jestliže tedy asi 13 obyvatelstva trpí pod eh, výživou. Ptám se, jak je to možné, když nikdo není dál od Majdolina dál než 25 mil. Martine, já s vámi velmi často souhlasím, ale kdybych s vámi nyní souhlasil, tak by bylo asi něco špatně. Přesto ale chápu, že vaše argumentace má e, své opodstatnění. Podívejme se ale zpět do 80. let. Tehdy e, výroba potravin v Evropě e, akcelerovala, zejména výnosy eh, obilnin stoupaly řádově a my jsme říkali, že bychom takovýto zisk měli eventuálně přetvořit na energii, ale to trvá dobu nějakou, protože bychom na to potřebovali odpovídající eh, elektrárny. Nyní jsme v opačné situaci, nyní nejsme schopni předpovědět, jaká eh, úroda bude a když bude vyšší než je spotřeba, tak je to potřeba jakýmsi způsobem někam směřovat, aby eh, zemědělci neměli důvod přestat pěstovat potraviny. Nabízí se zapínat a vypínat továrny na biopalivo, eh, ale nejsem si jistý, zda je to zcela schůdná cesta, proto říká Martina, že jste možná měl opravdu pravdu. Adesso do l'ultima parola, Michel Dantin. Ano, děkuji. A pan Michel Dantin, posledním vystupující. A pak dám slovo Evropské komisi. Vážený pane předsedo, já bych chtěl položit jednu otázku Liku Kviovi. V loňském roce jsme si v mezinárodní aréně uvědomili otázku řízení zásob a transparentnosti v této oblasti právě v souvislosti s tím, jak nevyrovnané jsou kurzy potravin. A chtěl bych říci, zda tedy v tom politickém spektru, které zastupuje, na základě těchto nástrojů došlo k určitému vývoji, k určité větší otevřenosti, pokud jde o údaje, které jsou k dispozici, anebo se nic nezměnilo a řízení zásob zůstává nejenom tedy otázkou národní nezávislosti, ale také strategií, které si stanoví jednotlivé země každá odděleně. Jaká zde jsou tedy možná řešení? je třeba pracovat na jiných řešeních, nebo toto přináší určitou naději. Ano, děkuji mnohokrát, myšeli A teď dáme slovo paní Mici za komisi. Um, Julian Sauer from DG Agri, actually, um, Mr. Mitzi is uh, in a meeting, so he sent me. Um, tak já tady vlastně zastupuji pana Mitziho, eh, který mě sem um, poslal místo sebe. Uh, pokud jde o komisi, nebyla tady žádná otázka na komisi, takže bych chtěla jenom poděkovat panu Fujodovi za přítomnost a debatu sleduji s velkým zájmem. OK, grazie al rappresentante della commissione. Ano, děkujeme tedy zástupcům komise. Tato diskuse byla velmi zajímavá. Vážený pane Gbio, vyslechneme si tedy teď s velkým zájmem vaše stanovisko. Ano, děkuji. Děkuji za vaše otázky, za sdílené úvahy. Pokud jde o odpovědi, které vám zde mohu přinést. Chtěl bych připomenout, že FAO je součástí systému OSN a nemá žádnou pravomoc eh, cokoliv ukládat státům. Může pouze zavádět určité politiky za předpokladu, že s nimi budou státy souhlasit. A to na základě koncensu, to znamená skutečně schody, která musí nastat mezi všemi. Já vím, že zde nejsou vždy diskuse jednoduché, nicméně přijde okamžik, kdy předseda může tedy stanovit, že tak a tak vypadá většinové mínění na mezinárodním poli musíme vždy dospět skutečně až tedy k té jednomyslnosti, konsensu, kterého můžeme dosáhnout na základě schody všech s výjimkou tedy několika málo, kteří třeba nesouhlasí, ale alespoň tedy se k tomu jednoznačně nevyjádří, budou tedy mlčet. To se v podstatě týká jednání FAO a většiny tedy organizací, kromě Rady bezpečnosti. Čili je to samozřejmě dlouhodobě zamýšlená práce, která si vyžaduje, aby potom tedy také nastala praktická aplikace. V roce 1994 FAO zavedla tedy určité pokyny, které se týkaly práva na výživu. Aby toto právo na výživu v celosvětovém měřítku se skutečně uplatnilo v každé ze zemí, je třeba, aby to každý převedl do svého právního řádu. A to bylo odhlasováno jednomyslně v rámci FAO a dnes asi jenom 50 zemí to skutečně vtělilo do svého právního řádu, což jasně ukazuje, že FAO může dávat jaksi určitý směr a vkládat do toho energie. A proto si myslím, až pan Graciano přijde mezi vás, také vám řekne, jak vypadá jeho koncepce pro řízení, pro vyjednávání s jednotlivými zeměmi a jak který on vlastně ten směr se snaží také určovat já tedy pracuji na základě koncensu, abychom tyto věci mohli mezi sebou uspořádat. Otázky, které jste položili, jsou velmi zásadní a já se pokusím k tomu říci několik věcí ohledně toho, co můžeme udělat a na čem pracujeme. Nejprve tedy, abych odpověděl na eh, tu otázku týkající se rostoucí poptávky po potravinách ve světě. Samozřejmě zde neexistuje jediné řešení, existuje jich celá řada. První z nich, o tom jste hovořili, je otázka tedy zabránit plítvání. To plítvání je dvojí. Jednak tedy to, o kterém jste hovořili zde, což je tedy plítvání v rámci bohatých zemí. 30 až 40 potravin se nedostane skutečně ke spotřebiteli ve formě tedy spotřebovaného zboží. Ale pak je tady další plítvání jiného druhu a to je nedostatek infrastruktur v rozvojových zemích. 30 až 40, možná dokonce 50 v některých zemích zemědělské produkce se nemůže dostat na tržiště, nemůže se dostat ke spotřebiteli, protože neexistují infrastruktury, neexistuje možnost vytvářet zásoby, neexistuje možnost přepravit tyto zásoby tam, kde jsou potřeba. Čili kromě podpory produkce, čistě tedy zemědělské produkce, je také třeba pracovat na tom, aby zde existovala dostatečná zařízení. Další věc, abych uvedl příklad Afriky, dosáhnout toho, aby v rámci rovnoceného postavení muž a žen byla skutečně tedy zajištěna tato rovnost. My jsme si uvědomili, že 40 zemědělských hospodářství v Africe jsou vedena ženou a že jsou méně produktivní o 30 než ta, která vedou muži. Je to proto, že by ženy v Africe pracovaly méně než muži? Určitě ne. Nicméně je třeba říci, že tyto ženy nemají přístup stejným způsobem k právům, pokud jde o produkci, jako muži, ať už se to týká eh, půdy, ať už se to týká hnojiva, osiva a tak dále. Stačilo by, aby všechny tyto ženy, které stojí v čele té zemědělské usedlosti, měly stejné možnosti, stejné šance. 150 milionů Afričanů by mělo tedy potraviny navíc. Dále omyl, kterého jsme se dopustili, politický omyl, nebudeme to posuzovat zde, ale 30 nebo 40 let v rámci rozvojové práce jsme zejména v Africe říkali, produkujte zeměděl, výrobky tedy průmyslové, abyste mohli vyvážet i zemědělské výrobky, abyste mohli vyvážet a protože ceny na světových trzích nejsou příliš vysoké. Získáte tedy na světovém trhu také zemědělské produkty, které zase budete moci dovést. Ovšem v době, kdy ceny zemědělských výrobků nejsou vysoké a průmyslové výrobky se prodávají lépe, samozřejmě to pak můžeme takto nastavit. A vzhledem k tomu, že se tam zemědělství dostatečně nerozvíjelo, takovéto zemědělství opravdu zajišťující potraviny v nejbližším zeměpisném okruhu tím jsme tedy připravili tyto země o možnost, aby si vyráběly potraviny sami. Připomínám, že ta miliarda lidí, kteří trpí hladem na zemi, asi 700 milionů z nich jsou zemědělci v nejširším slova smyslu, tedy skutečně lidé, kteří žijí přímo tedy v té oblasti zemědělské produkce. Takže je třeba co nejrychleji jim poskytnout potraviny. Další otázka se týká toho, jak jsou k dispozici tedy zemědělské plochy a jak jsou využívány. Pro FAO prioritou je, a to je jasné, aby ta půda byla skutečně využívána pro zemědělskou produkci, pro výrobu potravin. Ať už je to tedy na světě kdekoliv, protože skutečně potřebujeme všechny typy zemědělství ne proto, že se nám podaří dosáhnout rozvoje v rozvojových zemích, bude tedy obchod s potravinami moci nějakým způsobem se omezovat v ostatních částech světa, ať už jde o klimatické nebo zeměpisné eh, hledisko, je vždycky třeba zajišťovat výrobu v dostatečném rozsahu. A hospodářská soutěž, pokud jde o zemědělskou půdu, Padla zde otázka, jak vypadá situace. Jsme teď na půl cesty mezi jednáním o hlavních směrech, pokud jde o využívání eh, zemědělského půdního fondu a výbor pro bezpečnost potravin tedy se bude znovu vracet k diskusi, abychom dospěli ke koncensu. Už po tři týdny tedy běží skutečně intenzivní diskuse mezi všemi 190 zeměmi. Jsou to tedy hlavní směry, jak jsem o nich hovořil před chvílí. To znamená, že po jejich přijetí se musí dostat do vnitrostátních právních řádů. A když se ptáme na to, co může udělat Evropa, můžeme říci, že Evropa by se skutečně měla chopit těchto hlavních směrů, aby byla schopná je tedy prakticky uplatňovat v terénu. Využívání tedy eh, pro zemědělské či nezemědělské účely. Samozřejmě se tady hovoří o různých biologicky produkovaných energetických zdrojích, je samozřejmě těžké země, které chtějí investovat, když tedy barel eh, ropy teď stojí 100 dolarů. jak když jsem byl předsedou FNSU a, a když jsme v té době tedy vyráběli eh, zemědělské produkty za předpokladu, že baril byl za 30 až 40 dolarů, tak samozřejmě eh, se tehdy tyto věci prosazovaly hůře, ale dnes je to napětí v té hospodářské oblasti velmi silné pochopitelně může se částečně na zemědělské půdě vyrábět i něco, co má tedy blížší vztah k průmyslu. To vždycky tedy byl takový případ. Nicméně problém, tedy, který dnes vyvstává, jak říká nový ředitel Graciano, je takový, proč ne biopalova, ale samozřejmě ne za předpokladu, že vyrušíme všechno ostatní, protože když budeme subvencovat půdu, eh, která slouží k výrobě biopaliv, ale nejsme schopni stejným způsobem subvencovat to, eh, co tedy skutečně umožňuje produkci potravin, pak je zde situace nevyrovnaná. Musíme najít mechanismy, abychom byli schopni tento vývoj nějakým způsobem omezovat, aby zde nedocházelo k nějaké jasné konkurenci. Třetí bod. Také je zde otázka, jak pracovat s trvalou udržitelností zemědělské činnosti. Obchodování je samozřejmě jedna z důležitých složek. Ty jsi se, že ptal na VTO, samozřejmě víš, jaký boj jsme sváděli každý tedy na jiné straně, nicméně myslím, že ty cíle byly společnější, než jsme si ochotni připustit, protože jsme se zabývali zemědělstvím a výživou protože já nemohu od sebe tyto věci oddělovat stejným způsobem jako eh, telefony mobilní nebo automobily. To samozřejmě neprojde. Když se připravíte na to, že tři týdny nebudete používat mobilní telefon, nic zvláštního se nestane, ale pokud tři dny zůstanete bez potravin, bude situace jiná. Čili ty země, které v podstatě mají tedy určité Eh, výsady v této oblasti chtějí alespoň zajistit tedy bezpečnost. A v rámci VTO jsme chtěli všechno uniformizovat. Všechny výrobky zemědělské byly postaveny na stejnou úroveň a víte, že při poslední eh, jednání VTO Indové se velmi silně postavili proti, řekli, že tedy máme producenty Eh, potravinových výrobků, ale že tedy také musíme zajistit určitou rovnováhu, vyváženost na celém území. Takže je skutečně třeba, abychom mohli na toto téma vést zcela eh, jasnou linii rozhovoru. Už 20 nebo 30 let jsme tvrdili, že trh v rámci absolutního liberalismu má tedy přednost před podporou pro potravinové eh, účely a proto tedy v podstatě FAO ztratilo částečně své postavení v rámci eh, hospodářství v celosvětovém měřítku. Ovšem potom skutečně došlo k potravinové krizi, došlo tedy k bouřím Eh, při začínajících hladomorech a tehdy vlády pochopili, že za těmi chybějícími potravinami se neskrývá jenom biologický nebo fyzický, fyzikální problém, ale že to je také problém bezpečnosti ve světě. Každý ví, že hladový, vyhladovělý člověk je nebezpečný v tom smyslu, že nejsme schopni odhadnout jeho reakce a že mnoho revolucí po světě bylo skutečně z velké části podniceno tím, že lidem chyběly potraviny. Mohu připomenout rok 1789 ve Francii. Pak nemusíme mluvit tedy o současných událostech. Známe to tedy z vlastní historie. Takže je to opravdu velmi zásadní otázka. Já jsem se velmi radoval nad tím, že v rámci G20 hovořím o G20 umysleně a ne o G8, protože v rámci G20 jsme měli bohaté země, které pomáhají chudým zemím v rámci tedy G8, pardon, zatímco v G20 máme tedy bok po boku bohaté země a nastupující země. A to tedy samozřejmě vede k odpovědnosti všechny, i ty země rozvojové, i ty nastupující země, ale také ty země již rozvinuté, protože Evropa jako Spojené státy a celá řada jiných zemí musí skutečně chápat, že už dnes nejsme ve stejné situaci, pokud je o pomoc eh, rozvojovému světu. Dříve bohatí pomáhali chudým, dnes tedy máme vztahy jich jich a doufám, že do budoucnosti se do tohoto svazku zapojí i sever. Bohužel jsme ještě nepokročili v této oblasti dostatečně daleko, ale byla zde přijata řada závazků. FAO dnes tedy musí ještě lépe znát situaci výživy, znát situaci, pokud jde o zásoby, musí se snažit přispět k tomu, aby byly co nejlépe zpravovány. Musíme mít určité preventivní mechanismy, abychom dospěli k situaci, kdy se nebudou tedy tyto dramatické události řešit pouze tržními prostředky, když si vezmeme Rusko. Během 14 dnů Rusové řekli, zavíráme hranice což samozřejmě, pro tedy vývoz, což samozřejmě přineslo velmi katastrofální výsledky pro eh, celosvětový trh, takže je skutečně třeba s těmito věcmi nakládat rozumějí. A potom je tady jedna věc, která zůstává ještě nedořešená, a to je tedy otázka té nevyrovnanosti cen, protože zemědělci, spotřebitelé potřebují mít tedy zde také určitou hranici bezpečnosti, aby mohli tedy pokračovat ve své činnosti a ve své spotřebě, protože maximální výkyv neumožňuje, aby se skutečně tyto věci náležitě řešili, ať už je to na severu nebo na jihu, když prostě zmizí nějaký zemědělský statek, nějaká zemědělská usedlost, tak se za půl roku nevrátí. A zde je třeba skutečně vynaložit velké úsilí na to, abychom zabránili těm zcela maximálním extrémním výkyvům. Já nejsem z povahy někdo, kdo by se stavěl za to, že tedy stát je ta nejvyšší možná jednotka. Nicméně si myslím, že je třeba zavést určitá opatření, abychom nějakým způsobem omezili spekulace, abychom byli schopni tu spekulaci tedy opravdu správně nasměrovat Američané sami už začali tedy takováto opatření zavádět a není důvodu, abychom je nemohli zavést také my. Pochopitelně dojde k určitému rozkyvu cen, to je logické, ale když v roce 2010 se prodávalo po světě 20krát, tedy více obilovin pak už nejsme v klasických schématech, eh, která nám umožní zajistit tedy bezpečné potraviny, ať už z hlediska množství, tak kvality. Opravdu musíme v této oblasti ještě dále pracovat. Vy jste se mě ptali, paní Gines, zejména se mě ptala, jak může Evropa přispět k tomu, abychom s těmito věcmi uměli nějak zacházet. Mohu odpovědět že je třeba eh, přestat tedy eh, ničit společnou zemědělskou politiku. V posledních 50 letech jsme měli úžasnou zkušenost, která nám umožnila, abychom se stali soběstační, abychom zlepšili naše vztahy s vnějším světem, abychom zabezpečili život zemědělcům, abychom zabezpečili zásoby a abychom dosáhli stability, cenové stability pro spotřebitele, kteří byli opravdu tedy jedněmi, kdo z toho měli největší prospěch. Já neříkám, že SZP může být použita stejným způsobem ve všech zemích světa, nicméně je třeba tedy se odpíchnout od těch chyb, kterých jsme se mohli dopustit a abychom zachovali to, co v ní bylo příznivého. Regionální politika na úrovni Evropy může být tedy regionálním vzorem pro některé další oblasti světa. A další věc je třeba pokračovat v SZP s tím, aby se podílela na rovnováze potravin ve světě. Samozřejmě Evropa nemůže uživit celý svět, ale musí být prostředkem pro harmonizaci, který zabrání opravdu velkým výkyvům na celosvětové úrovni. Musíme uznat, že jsme regionem ve světě, který je nejvíce zabezpečen, nejvíce stabilizován. Nemáme žádné větší přírodní katastrofy, máme rozmanitou produkci, rozmanité půdní eh, podmínky, je nás 500 milionů spotřebitelů, a jak připomínám, EU přináší tedy více, než kolik vyváží. To si mnoho lidí dodnes neuvědomuje. Takže musíme být součástí celého systému, která se bude dále rozvíjet a proto jsem byl mezi prvními, zcela tedy osobně, jsem již v červnu reagoval na to, jakým způsobem se nakládá tedy s tou pomocí pro nejpotřebnější na půdě Evropské unie. Já vím, že vy jste se velmi výrazně mobilizovali, že se ten problém alespoň částečně vyřešil, ale já bych vám chtěl doporučit, aby se to opravdu tedy nadále řešilo, protože Evropa, pokud není solidární, není tedy Evropa tak, jak jsme si ji mohli představovat. Myslím si, že i to je součástí tedy koncepce Evropy, tak jak si ji představuji já. A pak jsem ještě říkal před chvílí, že Evropa musí být konzistentnější. Na mezinárodní úrovni musí být schopna jasně říci, jak vypadají naše politické hlavní směry. Ta Otázka třeba plítvání je důležitá, ale je třeba, aby všechny země a EU, pokud předstupuje před FAO, tyto věci předávala dál. A je tady celá řada věcí, které lze předat. 42 rozpočtu FAO přichází tedy od EU a jejich členských států a přitom stále tedy slyšíme, že nejprve tedy stojí Spojené státy, potom Kanada, pak Japonsko a pak tedy nějaká evropská země v rámci financování FAO. Myslím si, že se nesmíme bránit tomu, abychom skutečně řekli, co jsme schopni udělat. Já neříkám, že Evropa nedělá nic, ale z politického hlediska zde můžeme vést práci, která bude ještě tedy mít důraznější dopady. Omlouvám se, že to říkám zde před vámi. Můžete mi pak možná vyčítat, že jsem skutečně tedy se nezbavil svého odborářského ducha, ale zazněla zde otázka postavení zemědělců v Evropě. Samozřejmě tedy vůči produkci, vůči zaměstnanosti, životnímu prostředí, protože zemědělci se jistě dopustili určitých omylů i v této oblasti, ale řada z nich již byla napravena. Zemědělství a výživa by se skutečně měly stát jednou z hlavních problematik pro EU, protože pro EU i pro celý svět nemůžeme tedy udržet zemědělce na našem území, pokud jim budeme říkat, potřebujeme vás, zůstaňte tam, ale pokud vám nebudeme moci zaplatit, to není důležité, protože jste zemědělci a uživíte se. Samozřejmě všichni si musí uvědomit, že pokud chtějí být spotřebiteli vůči potravinám, že tedy ty potraviny mají určitou cenu a že z té ceny se musí zaplatit práce zemědělců, když se podíváme ve třetím světě mladým zemědělcům se řekne, potřebujeme, abyste zůstali tady u nás, v naší vesnici. Pokud budou tedy schopni tam zůstat na půdě, ale nebudou schopni se tím uživit, budou samozřejmě přispívat k tomu hnutí spíše urbanizačnímu, odejdou z venkova do měst já už jsem to říkal před chvílí, pokud jde o pozemkovou politiku, to je nesmírně důležité. Stejně znepokojivá je otázka vody. Voda je vlastně první potravinou. Otázka změn klimatu, to samozřejmě neměníme my, ale musíme přispět k tomu, abychom byli schopni zaručit, že tyto změny budou náležitě tedy řešeny v těch oblastech, kterých se týkají a že budeme schopni spolupracovat tedy s těmi organizacemi, kterých se to týká. Děkuji vám za pozornost a chtěl bych vás vyzvat, abyste tedy pozvali pana generálního ředitele, který je tedy mnohem více skutečně činný v té operační fázi. Já se více zabývám těmi otázkami koncepčními. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát, pane Dio. Eh, Opravdu vřele děkuji jménem celého výboru a jménem tohoto výboru samozřejmě také rád pozvu nového generálního ředitele pana Graciana de Silvu, abychom mohli pokračovat v této diskusi o zabezpečení potravinových dodávek. Děkuji vám všem. Myslím, že ty dva dny byly opravdu hodně naplněné. Příští zasedání výboru proběhne 6. února v 15 hodin tady v Bruselu. Děkuji. Here we go. My God.